Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, versammelte Öffentlichkeit. Milé kolegyně, milí kolegové, eh, zahajuji dnešní zasedání, všechny vás srdečně vítám. Eh, víte, že jsme trochu změnili náš program. Začneme eh, tématem útokem na informační systémy. S pravodajem je pan Christian Eller, je to původní bod 21 a já uděluji tímto slovo panu zpravodaji. A děkuji, pane předsedo. Sjednocení evropských združení, které se zabývají kybernetickou kriminalitou, tak stojí před největší výzvou. Označili ji za největší výzvu a Spojené státy před čtyřmi týdny vydali zveřejnili dokument a tam jsou uvedena první čísla. Tato čísla nemám k dispozici pro Evropu, a vychází se z toho, že celková hospodářská škoda v poslední roce ve Spojených státech eh, prostřednictvím kybernetickými útaky a, a celé kybernetické kriminality dělala asi 40 miliard dolarů. To znamená, z tohoto pohledu je eh, toto téma toto, má toto téma hospodářskou dimenzi a proto tady je smysluplné se zabývat tímto tématem. A celá věc se probírá ještě v výboru LIBA, ještě v jednom dalším výboru. Evropská unie v roce 2004 eh, zahájila program, poté pokračovala se stokholským programem 2010. Eh, v, v rámci ještě digitální agendy se probírala kybernetická kriminalita. Nicméně eh, chybí celkový jednotný právní rámec EU pro tuto problematiku. V jednotlivých členských státech eh, mají dispozici právní nástroje, které mají různý charakter. Některé členské státy eh, tuto kybernetickou kriminalitu vůbec nepovažují za trestný čin a nemají proto žádné právní nástroje pro tedy potírání kybernetické kriminality. Eh, existuje tedy mnoho právních mezer a ve skutečnosti to vede a v praxi to vede k tomu, že tyto členské státy, které nemají tyto nástroje, tak eh, mají problémy. Pak jsou zde eh, různé definice ochrany osobních údajů a vůbec definice, definice toho, co to je počítačová kriminalita. To vede všechno k problémům, které mají za následek to, že stále více členských států podniků a veřejnost jsou dotčeny těmito útoky. Internet nezná žádné hranice. Samozřejmě je tam otázka také soudní příslušnosti. A to je důvod, proč komise přišla s návrhem směrnice, která má doplnit již existující právní rámec z 24. února 2005 a předložila takovýto text. Myslím si, že ti, kteří se zabývali tímto textem, tak dojdou k závěru, že v zásadě se tam objevuje většina bodů. <clears throat> Jde o to přizpůsobení se, jde o přizpůsobení nebo sladění jednotlivých právních systémů a o spolupráci, o spolupráci justice a ostatních orgánů, zejména tedy policejních orgánů, o zlepšení této spolupráce a eh, Mm, jsou tam zcela konkrétní trestné činy, dále přístup k informačním eh, systémům, potom eh, protiprávní eh, útoky a zvláštní ustanovení pro zadržení právních osob, právnických osob a mm, informace k výměně informací a tak dále a tak dále. A v konečném důsledku to ale zná, že se to netýká všech členských států, všechny členské státy se tím nezabývají a proto je tedy nutné se tím zabývat v rámci směrnice. Provedení rámce eh, vedlo k tomu, že sice bylo dosaženo velkých pokroků v různých členských států, ale v mnoha členských státech stále eh, přetrvávají právní mezery eh, nebo prostě nedostatky. A v tomto smyslu jsem se poměrně včas setkal s kolegyní Holmajnes z výboru Libe, která je příslušná pro toto problematiku, ale problémem je, že to téma je tak široké a tak problematické, že sice spolupráce mezi skupinami funguje velmi dobře a předsednictví rady očekává, že zpráva bude eh, uzavřena ještě v rámci předsednictví tohoto pololetí. Nicméně nejdříve by mělo, být, by mělo proběhnout slyšení a měli bychom si vyslechnout zúčastněné strany a zatím tedy je naprosto nejasné, jaký bude časový plán ve výboru LIBE. A musíme si tedy, musíme tam nějak zvážit také to, co nám předloží Libel v tom našem stanovisku. A proto tedy momentálně je obtížné říci, jaký bude časový rámec, ale přesto má možná několik bodů, které bych mohl uvést a které jsou z hlediska našeho výboru důležité. Jedná se o právní text a proto tedy je to klas, není to úplně klasické, klasické téma výboru Libe, ale podle mě je důležité eh, poukázat na informace, které jsme dostali z ekonomického sektoru, eh, potřeba trestného stíhání, opatření členských států. A stále zjevné je, že zde jsou tyto právní Eh, mezery. Nedávno to byl eh, útok na eh, trading systém Evropské unie, ETS. Trvalo přes dva týdny, než se to dalo do pořádku. A <clears throat> je to zcela zásadní téma. A zcela jasně se ukázalo, jak je to celé problematické. Jednalo se o útok na obchodování s povolenkami. A zcela cíleně různá ochrana opatření členských států je zapotřebí využít, tzv. backdoors, a dále je zde skutečnost, že eh, jsou zde různé, bezpečnost, různá bezpečnostní, různé bezpečnostní eh, požadavky, i pokud jde o přístup na tu platformu ETS. A bylo to poměrně jednoduché. Eh, bylo poměrně jednoduché vyřadit na dva týdny celou tu platformu z provozu. Byl to úspěšný pokus ve výši milionů licencí, jejich cílem bylo je ukrást. Byl to tedy pokus, zpočátku úspěšný, in der Dimension. Došlo tam tedy k krádeži 30 milionů položek. To znamená, je to celé, celé to nabírá novou dimenzi. Myslím si, že v našem stanovisku bychom měli poukázat na hospodářské škody počítačové kriminality, měli bychom eh, poukázat na to, že tím jsou mimořádně dočeny malé a střední podniky, protože ty velké podniky Eh, mají eh, velké finanční prostředky a jsou schopny se tedy určitým způsobem chránit, ale malé a střední podniky jsou stále více dotčeny eh, takový to, takovými to útoky a vzniká jim stále větší škoda. A nemají tedy finanční zdroj k tomu, aby se příslušným způsobem chránili. Myslím si, že dále je také důležité poukázat na stávající nástroj EU, které máme k dispozici. V diskuzi ve výboru jsme již diskutovali o stokholmském programu a o digitální agendě kterou nám představili před dvěma týdny. Byla to eh, paní krus eh, Další důležitý bod je, že iniciativy na úrovni EU, možná i zde v parlamentu, eh, by měly být silněji zastoupení. Týká se například zpracování dat, ENISA, Eh, souvisí to také s postojem výboru LIBE k celkovému rámci počítačové kriminality a musíme konstatovat také, že eh, v současnosti na finanční prostředky a nemáme nástroj pro to, abychom mohli schromážit údaje z členských států o tom, jaký, k jakým hospodářským škodám došlo, eh, jako to udělali například Spojené státy. Máme údaje jenom z některých členských států a nemáme celkový evropský eh, obrázek o tom, jak to vypadá tedy na hospodářské úrovni, jaké jsou škody. A je tady zde na místě otázka, mm, kde mají být tyto pravomoci v budoucnosti schrnuty a měli bychom vítat tuto iniciativitu, přestože některé členské státy to vidí kriticky, že toto téma se pojednává na úrovni EU. A my bychom potřebovali tedy instituci, která by, to, eh, která by se tím zabývala na úrovni EU. Potom ještě některé technické otázky, o kterých se jedná právě v odvětví. Musí být zcela jasné, že eh, ty ta první linie obrany, v vozovkách je říkají USA, tak eh, by neměla, by být, neměla probíhat na úrovni policejních orgánů, ale mělo by to probíhat na úrovni eh, odvětví, to znamená velkých eh, telekomunikačních firm a tak dále. Protože členské státy často vůbec, často vůbec nemají ty nástroje a finanční prostředky, aby to učinili. No a proto je tedy zapotřebí analyzovat, zda ty ohrožené subjekty No, to formulujeme ve směrnici, zda se jedná o skutečně aktuální hrozby a ohrožené subjekty. Máme zde velké téma těch eh, botnetů, které jsou významné pro eh, eh, počítačovou kriminalitu, ale celá řada odborníků z odvětví říká, že botnety nepředstavují to skutečné nebezpečí. Proto targeted attacks, tedy ty cílené útoky, bychom řekli, zaměřené útoky na konkrétní IT struktury a tam dochází podle odborníků k větším škodám. Dále je zde potřeba výzkumu. My musíme toto téma mnohem silněji navázat na bezpečnostní výzkumné programy a chybí nám eh, důvěryhodná data, statistiky a proto si myslím, že ta souhra eh, prostředků, které máme z různých programů a z různých iniciativ, by, měly, by měla být eh, jedním z hlavních bodů, které můžeme uvést ve zprávě. Tato zpráva se zabývá eh, hlavně tedy právním rámcem, rámcem této problematiky. Eh, v tomto děkuji ještě za, za trpělivost. Určitě se tímto tématem budeme ještě zabývat a důležité je, abychom sami pochopili, že nemá smysl parlamentní princip malých království v úvozovkách, eh, to znamená to, že to probíráme v jednotlivých výborech a eh, máme k stejnému tématu vždy různé zprávy, ale je nutné, abychom silněji spolupracovali s ostatními výbory. S paní Holmeyer, ta spolupráce je vynikající, velmi otevřená, Ona je velmi otevřená pro naše názory. Domnívá se, že to eh, není otázka, která by se týkala. Ehm, není to jenom pouze horizontální otázka, ale je to otázka, která se týká také eh, příslušného odvětví a je proto odvětví velmi důležitá. Děkuji. A předávám ještě slovo eh, panu stínovému zpravodaji. Thank you, chair. Uh, I am... Pan Enču. Děkuji, pane předsedo. E, já jsem stínovým zpravodajem k tomuto stanovisku. Zároveň jsem stínovým zpravodajem také e, k hlavní zprávě ve výboru LIBE. Kybernetické zločiny a kybernetický terorismus e, znamená útoky na informační systémy zprávy vlád ehm, i evropské instituce byly vystaveny útokům na počítačové sítě. Jakožto zákonodárci si musíme být vědomi toho, že je to způsobeno celou řadou faktorů. Já podporuji koncept flexibility, pokud jde o aplikovatelnost. Myslím si, že je potřeba rozlišovat mezi závažnými plánovanými útoky a Eh, neplánovanými eh, náhodnými útoky. Eh, zde jsou velké rozdíly a tresty by měly být rozdílné. Domnívám se, že by v této oblasti měla být posílená harmonizace trestního práva ve všech členských státech, protože se jedná o nadnárodní problém. Členské státy nemohou řešit tento fenomén sami. Já bych chtěl podpořit větší zapojení evropských agentur, jako je Europol a Eurojust. Stanovisko ITRE bude podporovat trestné postihy pro eh, lidi, kteří provádějí útoky a kteří také provádějí nelegální odposlouchávání. V posledních měsících se učinily některé kroky, které se snaží odvrátit takovéto útoky. Posilujeme evropskou síť a snažíme se a podporovat eh, informace, rozšiřovat informace o útocích na počítačové systémy. Členské státy musí zajistit, že ve všech členských státech budou kontaktní místa, kde je možné okamžitě nahlásit eh, počítačové útoky. Já se domnívám, že a prosazování směrnice o tomto tématu vyšle jasnou zprávu všem eh, hackerům. Ochrana infrastruktury v Evropě se zakládá na pěti pilířích. Připravenost, prevence, odhalování, reakce, e, zmírňování. tyto principy musí být posilovány v nové směrnici o útocích proti informačním systémům. Komise poukázala na to, že doposud pouze 12 členských států zorganizovalo cvičení týkající se reakcí na útoky. Všechny členské státy musí provést takováto cvičení a to co nejdříve. Musíme si nadále podržet ochranu údajů pro citlivé údaje v jednotlivých sociálních oblastech. Je třeba bojovat proti nelegálnímu přístupu k informačním systémům. Z pohledu podniků je možné říci, že trestní postihy za nelegální kroky povedou k větší ochraně eh, podniků, stejně tak jako malých a středních podniků. Zároveň to podpoří životaschopnost jejich eh, eh, těchto podniků. Chtěl bych říci, že je třeba znovu otevřít vyjednávání o dokumentu z roku 2001. Tato umluva z roku 2001 už definuje nelegální odposlouchávání, zmiňuje nejrůznější sankce. Já se velice těším na to, že budu spolupracovat s panem Ehlerem na tomto stanovisku a že budu spolupracovat také s dalšími stínovými zpravodaji. Mnohokrát děkuji. A děkujeme kolega Cukalas. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά που οι συνάδελφοι ανέφεραν... Děkuji. To, co tady e, bylo řečeno, je velice užitečné. E, myslím, že práce pana Ehlera je velice důležitá. Otázka je velmi technická, velmi odborná. A já bych rád hovořil o své zkušenosti, kterou mám jako pedagog. U informací to znamená schromažďovat, reprodukovat, šířit. To všechno má vlastně multiplikační efekt. Když se to ještě eh, spojí eh, s komunikací po síti a když používáme logickou normu, podle které vše, co prochází myslí, může projít i druhou myslí, pak eh, boj proti kyberkriminalitě a kyberútokům, to je téma, které je třeba řešit technickým zkoumáním celé otázky. Pan Tefler už od roku 85 ve své knize Třetí eh, epocha říká, že eh, v budoucnosti můžeme očekávat terorismus na síti, na jakémkoliv druhu sítě. A myslím, že se jeho slova potvrzují. Tato otázka je velmi důležitá, e, nejen z hlediska toho, že členské státy tady vykonávají svou svrchovanost, ale je to velmi důležité také e, v oblasti průmyslu, v oblasti ekonomiky, čili je to velmi důležité také pro obchodování a pro podniky, pro podnikání. Všechny e, tyto aspekty jsou v textu brány v potaz. A myslíme, že je třeba eh, posílit celou situaci technickými prostředky. Děkuji. Herzlichen Dank. Mnohokrát děkujeme. Ještě jednou kolega Ehler. Já bych chtěl srdečně poděkovat Vidím, že stínoví zpravodaji i další kolegové mají velké znalosti. Myslím si, že to je nutné, protože v minulosti jsme měli velice fragmentované přístupy, měli jsme jich celou řadu. Chtěl bych zmínit jednu věc, která se nás všech týká. Evropské instituce nejsou e, dostatečně chráněny. Tento parlament je chráněn e, jenom omezeně. Nemáme eh, odpovídající eh, systémy ochrany, takže to znamená, že můžeme být denní. Nicméně si myslím, že eh, by zde mohl být zajímavý, že by zde mohlo být zajímavé evropské řešení. Dále, pokud jde o právní harmonizaci, domnívám se, že je v zásadě podstatné, abychom k věci přistupovali velice ze, šorik, ze široka. celá řada těch věcí, které chceme v trestním právu tedy postihovat a harmonizovat, ještě není definována. Každý den dostáváme nové informace o postupech, které by mohly vést k poškození evropských občanů nebo podniků. Nicméně tyto postupy ještě nejsou nějak definovány v právu. A Celá ta dimenze se eh, ukazuje dnes, když se obrátíte například na Barossa, paní Kroes nebo paní Malmström. Když se jich zeptáte, jestli je dnešek eh, nebezpečným obdobím pro eh, IT bezpečnost v Evropské unii, zjistíte, že v některých členských státech ehm, nebo že pokud je o některé členské státy, vůbec nedostanete odpověď. Zda zde existuje nějaké reálné nebezpečí, takže my nemáme vůbec žádný přehled. Myslím si, že když se hovoří o právní harmonizaci, musíme mít jasno v tom, že celá řada věcí, které by měly být trestné, Celá řada těchto věcí je v současné době e, tak nová, že ještě nejsou v právu nějak definovány. To znamená, že musíme k tématu přistupovat mnohem obšírněji. Potřebujeme nutně silnější ENISu, a myslím si, že to je zcela zásadní věc. Potřebujeme eh, širší přístup. Ve Spojených státech například DHS, tedy Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, Ministerstvo vnitra, registrovalo e, tisíce e, kybernetických útoků. Nicméně, e, když shrneme celou Evropskou unii, dostaneme se k číslu necelých 200 znamená to, že se tímto tématem budeme muset v budoucnu zabývat. Nejde zde jenom o kriminální aspekty, jde zde o celkové ohrožení, protože to může vést k velkým škodám. Závisí na tom bezpečnost infrastruktur průmyslových společností. Myslím si, že to téma platformy pro obchodování s povolenkami jasně ukázalo, že tím může být postižena i evropská politika. Chtěl bych to ještě jednou zopakovat, eh, protože myslím si, že to není úplně známé. A ta platforma pro obchodování s povolenkami se zhroutila, ta eh, IT struktura se zhroutila a ukázalo se, eh, že zde došlo k pokusu ukrást 30 milionů povolenek. A ty zkrátka zmizely. A takže já bych eh, chtěl poděkovat kolegům, že eh, jsou připraveni spolupracovat. A myslím si, že bychom měli neustále požadovat od komise to, že je potřeba mít jednotný přístup ke kybernetické bezpečnosti a že a ta omezení, která se v minulosti objevila kvůli tomu, že členské státy jsou některé egoistické, tato omezení musíme eh, odstranit. Evropa se musí soustředit především na ta nejslabší místa ve svých systémech. Domnívám se, eh, že je potřeba, abychom zkrátka toto politické téma popohnali dále. Děkuji. Já tímto ukončím naši diskuzi a chci poukázat na 12. Eh, říjen. Vypadá to, že to je daleko, ale eh, souvisí to ještě s termínem výboru Libe. A můžeme přijít dalšímu bodu našeho programu a jde o analýzu možností eh, překročit 20% eh, snížení emisí skleníkových plynů a posoudit rizika uniku uhlíku. Spravodajkyní je naše kolegyně paní Romana Jordan Cizel a ona je tedy první na řadě má slovo tímto. Sedujoči, eh, na poročilo je bylo um... Dostala jsem 188 pozměňovacích návrhů. A musím říci, že jsem se pravidelně setkávala se stínovými zpravodaji a pokusíme se eh, najít kompromisní eh, návrhy, asi 20. A jak jste si mohli určitě všimnout v příslušném materiálu, tak také já jsem přišla s několika pozměňovacími návrhy. A tyto pozměňovací návrhy mají za cíl jednodušší, transparentnější změní materiálu. A odkazují se na údaje Mezinárodní agentury pro energii, dále eh, roadmap 2050 eh, eh, o energetické účinnosti a dále jsou zde pozměňovací návrhy, které se týkají efektivního využití energie. Jak jsem ji řekla, je to 188 pozměňovacích návrhů a já se pokusím je okomentovat a rozdělit je do jednotlivých skupin. Je tam několik pozměňovacích návrhů, které zdůrazní pozitivní a negativní aspekty vývoje naší společnosti směrem ke eh, společnosti eh, se s nižšími emisemi eh, CO2. A já je nepodporuji. Chtěla bych, abychom měli vyvážený text ve kterém se hovoří samozřejmě o pozitivních i negativních aspektech, to je v, aspektech, to je v pořádku, například zde máme tu finanční krizi, která omezuje a snižuje cenu emisí a má dopad také na investice. Podpořím tedy ale pouze pozměňovací návrhy, které mají Eh, které vidí eh, celou situaci v organickém rámci. Eh, potom jsou zde pozměňovací návrhy, které odkazují na ETS. A tam nedošlo zatím ještě ke změně i v důsledku tedy hospodářské a finanční krize. A v materiálu hovořím také o problémech a je to také v konkrétních pozměňovacích návrzích. A další věc, například v Novém Zélandě nebo v Kalifornii, tam se ukazuje, eh, že toto opatření je to správné. To znamená, já nepodporuji odložení tohoto systému nebo přerušení tohoto systému ETS. A podle mě není ani moudré podporovat pozměňovací návrhy, které navrhují radikální změnu eh, toho současného systému. Protože, jak jsem již řekla, tak nejdříve musí fungovat na 100%. Eh, potom jsou zde pozměňovací návrhy, které hovoří o nových cílech eh, do roku tedy 2020. A tyto nové cíle by bylo možné navýšit, pokud by zde byla mezinárodní, snaha mezinárodní závazky, které by byly podobné, šly by podobným směrem. Nicméně My potřebujeme stabilitu a musíme realizovat především závazky, kterým, eh, které jsme si již stanovili. Máme přesně stanovené cíle a myslím si, že eh, ten plán komise je dobrý. My musíme realizovat eh, ten cíl 20 a také pokud se týká energetické účinnosti a efektivnosti. Znamená to o 25 Eh, emisí méně do roku 2020. Některé pozměňovací návrhy, které se týkají těchto nových cílů, se odkazují také na energetickou účinnost. Podle mne, my bychom se měli držet pozice, kterou jsme zaujali ve zprávě Benson. Dále podporuji pozměňovací návrhy, které hovoří o větším úsilí v odvětvích, jako je doprava a stavebnictví. To znamená, spadají mimo ETS. Dále jsou zde cíly, které jsou závazné pro výzkum a já si nemyslím, že tyto pozměňovací návrhy jsou příslušné pro tuto zprávu. Potom ještě další skupina pozměňovacích návrhů. Je to skupina návrhů, kde eh, kolegové zaujímají pozice k jednotlivým technologiím a k ním mám určité výhrady. Protože v politice si musíme především stanovit politická kritéria. To musí udělat Evropský parlament a na základě těchto kritérií to budou potom experti, kteří vyberou ty nejvhodnější technologie. Například v oblasti dopravě eh, zaměřit se pouze na elektrická zařízení, to podle mě není zrovna nejvhodnější řešení na elektrické automobily. Dále jsou zde pozměňovací návrhy, které se týkají jaderné energie, ale tento materiál není pro ani proti jaderné energii. Opět to není zde na místě. Další skupina pozměňovacích návrhů, tam se vyzývá Evropská komise, aby pozorně sledovala um, provádění akčních plánů. Je to 36 pozměňovacích návrhů, které podporuji. Dále pozměňovací návrhy, které, které navrhují řešení, jak více ještě snížit emise CO2 a samozřejmě tyto pozměňovací návrhy podporuji. Pak jsou zde kladné návrhy, například Evropská komise by měla stanovit standardy pro eh, inteligentní sítě, pro dopravu, příslušnou legislativu, pro eh, zavedení inteligentních sítí a tak dále. To jsou všechno dobré návrhy, Stejně jako návrhy, které se týkají role TIC a snížení emisí a standardizace nebo eh, role eh, osmého rámcového programu, programu CIP, který je zaměřen na rozvoj nových technologií. Dále jsou to eh, kohezní fondy, ty také podporují. A dále návrhy, které se zabývají malými, malými a středními podniky, ty si také zaslouží moji pozornost a podporu. Kolegyně Hercog například přišla s takovýmto e, pozměňovacím návrhem. Kolegyně Carvalho, ta hovoří o sektorovém přístupu, s tím souhlasím. A dále v některých dalších pozměňovacích návrzích se zdůrazňuje, že doposud jsme dostatečně nezvážili příslušné údaje. Vzali jsme je v potaz. A je zapotřebí je revidovat. Je tam řečeno, že v textu, v tom materiálu, který jsem vypracovala, jsem nebyla dostatečně přesná. Například pozměňovací návrh číslo 93, to se týká investic do energetických infrastruktur, nebo pozměňovací návrhy, které poukazují na to, že můj požadavek týkající se flexibility e, sítí není příslušná. Je to 99, 100 a 101. To jsou ty pozměňovací návrhy, o kterých, o kterých hovořím. A na začátku jsem již řekla, že se budeme snažit najít kompromisní návrhy. A prostřednictvím těchto návrhů se budeme snažit zvýšit ambice v efektivním využití energie. Dále to budou kompromisní návrhy, jejichž cílem bude zdůraznění eh, důležitosti významu CCS. A dále pozměňovací návrhy, které zdůrazňují tedy význam výzkumu na úrovni celého světa, na mezinárodní úrovni. Ale nyní se ráda vyslechnu komentáře svých kolegů a jejich návrhy. Děkuji všem stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci a děkuji také eh, zaměstnancům Evropského parlamentu, kteří mi pomohli při vypracování změnu eh, a při vypracování také eh, pozměňovacích návrhů. Zahajuji diskuzi, říká pan předseda. Máme zde ještě skupinu studentů, kteří nás navštívili, jsou z um, Kalábrie, z Reča z institutu Bokony. Je to velmi příjemné, když mladí lidé si mohou udělat obrázek o tom, jak probíhá naše diskuse zde v parlamentu. Takže vás vítáme a můžeme pokračovat. Pan Grote je na řadě. Ano, jsme velice rádi, že zde máme návštěvu, že zde jsou kudědňáci mladí lidé, a že i veřejnost se účastní našich schůzí. Já si myslím, že eh, je důležité, aby se do tohoto tématu zapojilo co nejvíce lidí. Máme zde zprávu z vlastního podnětu. A takováto zpráva nebo takovéto usnesení má smysl pouze tehdy, pokud eh, ji podpoří velká většina parlamentu. Eh, jak by to nemělo probíhat, jsme viděli minulý čtvrtek. Já bych byl nerad, abychom to zažili u, i u této zprávy. A z tohoto důvodu je důležité, že to řádně připravujeme a já se domnívám, že zpravodajka, která právě zprávu představila, se skutečně hodně snažila, překročila svůj stín, předložila kompromisní pozměňovací návrhy, které eh, jsou dobrým východiskem pro celkový kompromis v Evropském parlamentu. Myslím si, že klíčovou roli zde bude hrát výbor pro průmysl. A tento, eh, tato zpráva eh, tam je zodpovědným výborem výbor Envy, nicméně my se hrajeme také klíčovou roli. Protože pokud chceme být slyšet u tohoto tématu, potom eh, musíme tuto věc podpořit většinově. Jinak eh, si můžeme ušetřit celou tuto námahu. A výchozí bod eh, rok 2008, klimatický a energetický balíček. A já mohu říci, že tam jsme něco rozjeli velice rychle a celá řada kolegů s tím měla jistý problém. Měli jsme problém s tím, že v prv, jsme to schválili v prvním čtení a velice rychle. A proto bych pledoval za to, aby v oblasti obchodování s povolenkami jsme z toho dali e, ruce pryč, abychom tento balíček opět neotvírali. Můžeme, e, zařadili jsme do toho e, letec, letectví, Můžeme tam zařadit i lodní dopravu, nicméně si myslím, že ten balíček bychom neměli znovu otvírat. A celá ehm, Řada kolegů považuje stanovené benchmarky za nespravedlivé. Já si myslím, že bychom to mohli přenechat státům, aby se celá ta věc stabilizovala a začala fungovat. V roce 2008 byl klimatický um, summit, um, potom došlo k vystřízlivění v Kodani a já si myslím, že je nezbytně nutné, aby Evropská unie neseděla někde stranou. U hlavního vyjednávacího stolu v Kodani seděli jiní, nikoli my. A z tohoto důvodu si myslím, že je potřeba, aby také eh, Evropská služba pro vnější činnost eh, rozvinula určitou klimatickou diplomacii. Eh, Evropská unie by neměla být stranou při mezinárodních vyjednáváních, měla by být u stolu, měla by spolu vyjednávat, pokud jde o celosvětovou klimatickou dohodu. Takovouto dohodu potřebujeme, protože sami svět nezachráníme, to je naprosto jasné. Další velké země, další kontinenty se musí účastnit takovéto dohody, eh, musí omezovat emise CO2, to je naprosto jasné. Pokud je o energetickou účinnost, myslím si, že to je um, dobré heslo a podporuje to, co o to zasnaží zpravodajka, je třeba stanovovat um, jasné cíle. Nejlepší energie je ta, kterou vůbec nepotřebujeme. nejlepší je tedy omezovat spotřebu energie je nutné soustředit se nejenom, je třeba soustředit se právě na oblast eh, budov eh, a domácností a myslím si, že tím je možné vytvořit také pracovní místa. Eh, je nutné mít jasné cíle, aby bylo jasné, kam směřujeme, aby jsme měli, aby malé a střední podniky mohly mít určitý horizont pro plánování. Domnívám se, že zde je velký potenciál pro snižování emisí CO2 a zároveň je možné zde vytvořit eh, pracovní místa. Pokud jde o CCS, já se domnívám, že CCS je technologie, která ještě není úplně uzrálá, ale neměli bychom na ně zapomínat. Máme zde eh, tři možnosti. Buď neprodukovat eh, žádné CO2 v Evropské unii, samozřejmě Potom eh, můžeme říci, že například eh, ocelářství nebo eh, chemický průmysl poté, poté půjde z Evropy. Na tom my zájem nemáme a tato možnost tudíž nepřipadá v úvahu. Nebo můžeme vypouštět CO2 do atmosféry a nebo se můžeme soustředit na to, jak eh, řešit téma CCS. Myslím si, že by se tím měly zabývat také členské státy. Já to vidím trochu skepticky, protože ehm, eh, to nadšení z toho je téměř nulové. Ale bude důležité pro jakýkoliv budoucí ehm, klimatický balíček nebo pro jakákoliv opatření bude zcela zásadní komunikace protože jinak budeme mít eh, debatu, jako tomu bylo například u žárovek. Někteří, jako například předseda, říkali, že bychom nic předpisovat neměli, jiní byli eh, proti tomu. Já si myslím, že je eh, důležité sdělovat lidem, proč takovéto věci děláme a proč dávají smysl. V tom máme v současné době velký deficit. Já bych byl rád, aby u jakýchkoliv dalších eh, klimatických zákonů eh, vedle eh, hodnocení dopadu na životní prostředí a hodnocení ekonomického dopadu se provádělo také hodnocení sociálního dopadu Evropské komise. E, mělo by být provedeno hodnocení sociálního dopadu ve všech členských státech, k čemu e, zákono, nové zákony nebo nová legislativa v oblasti e, energetiky povede. Dále, obnovitelné zdroje. Jeden den před katastrofou v Japonsku jsme si zde vyslechli o eh, jedné zprávě. Já jsem poukazoval na to, že bychom eh, měli být proti jaderné energii, ale podle mého názoru eh, by jaderná energie neměla být zmiňována v této zprávě. V oblasti obnovitelných zdrojů jsem eh, předložil návrh do roku 2020. Nicméně myslím si, že by bylo dobré, abychom se sjednotili na určitém kompromisu, jak by měly vypadat procentní cíle, také pro rok 2030. Měli bychom vyslat jasný signál komisi a dalším institucím, kam se chceme ubírat. To je tedy k obnovitelným zdrojům a dále. Eh, měli bychom se na to všechno dívat eh, technologicky neutrálně. Já jsem včera eh, řekl, že se často u nás pracuje v příliš dalekém horizontu, ale po několika letech se celý ten plán zahodí. Můžeme říct samozřejmě, kolik elektromobilů bylo do roku 2020 mělo být na ulicích. Můžeme vytvořit určité rámcové podmínky. Nicméně nemůžeme předepisovat eh, použitelné technologie. To už jsme jednou měli a nedopadlo to dobře. Snažili jsme se předepsat, jaké technologie by měly být využívány. Eh, myslím si, že máme eh, dobré inženýry, dobré podniky a pokud stanovíme rozumné cíle, Eh, bude možné tyto cíle naplnit, ale celé by to mělo být technologicky neutrální. Takže na závěr bych to chtěl schrnout. Já se domnívám, že bychom se všichni měli eh, sjednotit a měli bychom se snažit o to, aby tato zpráva z vlastního podnětu měla v parlamentu velkou podporu. Neměli bychom se eh, zde zabývat oblastí ETS, eh, e obchodování s povolenkami. V roce 2008 eh, jsme, možná bychom se mohli zamyslet na tou lodní dopravou. Energetická účinnost bude eh, zásadní a také jasné cíle pro obnovitelné zdroje. Rovněž se domnívám, že kromě hospodářského dopadu by měl být hodnocen také sociální dopad a všechno by mělo být technologicky neutrální. Kolegyně Ek. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za velice všeobsahující strategickou práci. Myslím, že najdeme dobré řešení Teď proběhlo jedno zasedání eh, se stínovými zpravodaji. Příští týden se počítá s druhým. Můj názor je takový. Za prvé, musíme na, se dívat na energetickou účinnost eh, nikoli pouze jako na nástroj klimatu, ale také jako na nástroj konkurenceschopnosti. Myslím, že tento názor se projevil jak ve sdělení komisaře Ettingera, tak ve sdělení komisaře Hedegera. Myslím, že to musíme také vyjádřit v takových eh, záležitostech, jako je například eh, regionální politika a strukturální fondy a také společná zemědělská politika. Například ve Švédsku svaz zemědělců slíbil, že bude neutrální do roku 2030. Já myslím, že to je eh, velice slibné, když se díváme na alternativní zdroje eh, energií a když vidíme, že vlastně i společnost eh, musí být sama o sobě součástí těchto řešení. A to je zcela možné. Musíme být také pozitivní k novým technologiím a k novým inovacím. Já vám doporučuji, abyste během tohoto eh, týdne eh, o energetice se věnovali otázkám eh, programů na účinnost energetickou a také je zde pro návrh výstavy Eh, jsou zde například eh, velké turbíny, které se opírají o plynové technologie, to je velice eh, dobré z hlediska klimatu, ale také z hlediska energetické účinnosti. Ale také z technického hlediska. Myslím, že Španělsko, Izrael, Kalifornie jsou teď popředí. Tady je velký potenciál. A také si myslím, že eh, se to jasně projevuje ve sdělení komisařky, která srovnává investice z hlediska procento HDP, eh, Evropa 19 Indie 28%, mnohem víc. Jižní Korea 35%, ještě mnohem více. A Čína 48%. Odhady komise jsou, že při použití nástrojů, které máme eh, u klimatu je 1,5%, odpovídá 25%, což je stále polovina toho, co má Čína. Musíme tedy kombinovat technologie, zaměstnanost, eh, účinnost a tak dále, také s otázkami ochrany klimatu. A já myslím, že také tímto směrem jde většina, protože podle mého názoru tady velká většina je opravdu zásadně důležitá. pokud jde o cíle, já myslím, že cíle jsou dobré myslím, že cíle nás vedou k tomu, abychom měli i výkonnost. Já mám ráda cíle ve všech oblastech. A také, eh, myslím, domácí cíle jsou dobré, když jde o energetickou účinnost. Eh, nechci zacházet do podrobností, jako je celý balíček o klimatu, protože to bylo velice těžké jednání. Ale můžeme si uvědomit, že potenciál tady je a stanovit si cíle, je důležité, abychom věděli, čeho chceme dosáhnout v různých zemích. A především je důležité mít evropské cíle, protože v energetické účinnosti evropské cíle eh, zvýšení z 20 na 30 To je důležité. Komise musí přijít z návrhy, které potřebujeme, když jde o standardy, technologie, investice, průmyslovou politiku. Pokud jde o ETS, já myslím, že je tady celá řada věcí. Ano, já souhlasím, je tady celá řada věcí, které musíme zdůraznit, eh, které musíme zlepšit, eh, pozměnit. Já jsem eh, proti tomu otevřít pandořinu skříňku v systému ETS. A myslím, že musíme něco přidat, jako například letectví, loďařství lodní dopravu a také další z hlediska životního prostředí, například oblast Baltského moře. Tady je třeba zlepšit standardy eh, lodí, které eh, se plaví po Baltském moři, to je naprosto zásadně důležité. A to všechno jsou oblasti, které můžeme dále zkoumat. podobně jako například zabránění podvodům. E, když jsme jednali o ETS, já jsem měla pozměňovací návrhy v této oblasti a komise řekla, že to není možné, že to není proveditelné, ale teď se komise vrací e, k tomu a spolu s parlamentem všechny e, frakce v posledním trialogu, když jsme jednali e, s francouzským ministrem Borlo, kdy jsme to museli vyndat, tak já myslím, že teď bychom se k tomu měli vrátit. A měla by tady být jasné nařízení o transparentnosti a o všech těchto oblastech. Já souhlasím. Máme neutrální technologie a to je také velmi důležité. Pak je tady otázka bankovnictví, protože když je to trh, tak bychom měli mít samozřejmě možnost plánovat k určitému horizontu ekonomiku. A já vím, že všechny ty podniky, které se na tom podílejí, tak to postupují, plánují, rozhodují se podle toho, čili to bankovní přístup je dobrý, ale pak jsou tady i některé negativní jevy, které bychom měli dále zohlednit a dále o nich diskutovat z tržního hlediska. A poslední věc KTS. E Viděli jsme příklady, kdy státy eh, používaly Eh, nástroje, jak se vyhnout tržním mechanismům a poskytovali otevřenou státní eh, podporu pro vytvoření nových podniků či udržení podniků a eh, věnovali jim ty, ty, ta obchodní práva. A já mohu uvést řadu příkladů ale tomu bychom se asi měli vyhnout. Je tady prostě celá řada věcí, kterým se musíme věnovat, ovšem nemůžeme otevřít systém ETS, protože bychom určitě těžko něco zvládli, určitě ne v perspektivě 2020. Já myslím, že to je velice zajímavá práce se stínovými zpravodaji. Věřím, že získáme celou řadu dobrých návrhů a že získáme většinu na plenárce abychom se vyhnuli tomu, čemu došlo minulý týden u jaderné energie. Děkuji. Bedanke mich, kolege Pieper. Děkuji. A kolega Pipa. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek. Některé komentáře, které doposud padly, tak ty mě vedou k zamyšlení. Když hovoříme o tématu energetické účinnosti a o závazném cíli, který bychom chtěli zavést, a učili bychom k tomu rozhodný den, tak to není nic jiného, než vlastně zabrždění hospodářského růstu. Je to v podstatě taková brzda. A zajímavé na tom je, že je jedno, ať už budeme produkovat na základě jakékoliv energie, tak tam dáme Eh, brzdu. Pokud stanovíme eh, závazné cíle, tak my přece chceme také růst i s těmi ekologickými technologiemi. To nemůžeme myslet vážně přece. Další věc, která možná aspoň některé z vás povede k zamyšlení. Jsou zde energetické prognózy od Mezinárodní energetické agentury a platí do roku 2030 a v tomto časovém období objem CO2 naroste ze 14 miliard na 40 miliard. To je naprosto jisté, ať budeme dělat v Evropě, co chceme. V Německu to bude eh, snížení z 1 miliardy na 700 milionů tun. To je tolik tom celosvětovém kontextu. A s ohledem na budoucnost a na možnosti budoucnosti, tak to je zcela na místě, ale my musíme přece se dostat k té podstatě věci, k tomu, o čem hovoříme. Když hovoříme o, o kyotském protokolu a o sdílení toho břemenu, ale víte, že 75 CO2 snížení v Německu neslo pouze Německo. A kdo je nyní na řadě? Teď jsou na řadě země, kterými jsme dělali ústupky. Jižní Evropa, východní Evropa. My už jsme došli na hranice našich možností. A já chci poprosit každého z vás, abyste si to ujasnili. Co to znamená také v oblasti hospodářské soutěže, konkurenceschopnosti. Máme eh, třeté období eh, v systému obchodování s emisními povolenkami. My jsme na to hrdí, že jsme to zrealizovali, ale co to znamená pro ceny proudu? 30 až 40 navýšení ceny proudu. A můžeme o tom diskutovat, jak chceme, ale 30% navýšení. A poslední věc, která mě eh, eh, zaujala, k odstavci 2 pozměňovací návrh a sice potrhnout, že Chceme vyjádřit naši obavu, že vzhledem ke stále vyšším cenám energetiky opouští nás průmysl v Evropě. A my to nechceme si ani připustit. A pravdu to se mě velmi dotýká. Já vás skutečně prosím, abychom eh, se v našem regionu zabývali průmyslovými podniky, kteří zpracovávají například hliník a další podniky, které stále ještě jsou eh, v Evropě, ale chystají se nás opustit kvůli vysokým cenám a my o tom nesmíme ani diskutovat a to je podle mě skandální. Kdo eh, předkládá takovéto pozměňovací návrhy, tak tomu skutečně chybí kontakt s realitou. Kolega Girek, eh, další na řadě. Zgadzam se ze sprawozdawczynią, že, e, oczywiście najważniejsze. E, děkuji, děkuji zpravodaji. E, Udržitelný rozvoj, to je velice důležitá věc a e, my samozřejmě bereme v úvahu jak sociálně ekonomické, tak i environmentální aspekty v tomto bodě. A to zejména nyní v době, kdy prožíváme hospodářskou krizi. Eh, máme tady dokument, které se týka, který se týká závazných cílů 2020. Eh, účinnost se tady zaměňuje s um, úsporami energií a se spotřebou energií. A to si myslím, že je chyba. Já nevím, co naše vláda naše vlády podepsaly a jaká definice v té době přesně byla eh, v dokumentu, pokud jde o energetickou účinnost, ale rozhodně to neznamenalo eh, snižování spotřeby. Naopak šlo o zvyšování účinnosti o 20%. To jsou dvě různé věci. A já myslím, že snižování emisí do roku 2020 o 20 či dokonce 25 je reálné ale nikoli administrativně eh, povinnými limity, protože to by vedlo k omezování trhu. To bude ale důležité, když eh, sledujeme účinnost a tady je především důležité definovat účinnost. Účinnost eh, již tady byla zmiňována, ale eh, jenom eh, z hlediska úspor. Účinnost může být měřena také z hlediska spotřeby na hlavu. Nebo můžeme účinnost sledovat z hlediska toho, jak je energie přeměněna na práci. V každém případě je nutné definovat účinnost a definovat ji správně. To je důležitý výchozí bod. Když se díváme na účinnost z hlediska tedy používání energie k dosažení specifických cílů, Pak na základě studií a na základě inovací bychom měli být schopni snížit emise a snížit spotřebu energií tím, že zlepšíme účinnost. A já souhlasím se spravodajkou, že zvýšení účinnosti o 20 by nám dalo více než 20 z hlediska snížení emisí. Dokonce bychom se měli blížit k 30% snížení emisí. Ale opět, musíme se vrátit k definici účinnosti, abychom měli jasno, o čem hovoříme. Za druhé, Dámy a pánové, Balíček energie a klimatických změn byl schválen jednotně pro všechny členské státy s velmi malými odlišnostmi. A přesto státy mají hospodářsky různý stupeň rozvoje. A to si myslím, že je eh, problém s tím snižováním eh, emisí o více než 20%. Například v Polsku, když se eh, soustředíme na současnou účinnost a když budeme náležitě izolovat budovy, A když použijeme eh, elektrické eh, ne pouze vytápění, ne pouze produkci tepla, ale také produkci elektřiny, jako Pak eh, zjistíme, že tady je přímo opačný, eh, opačná tendence. Když ponecháme všechny eh, tyto, všechna tato omezení, můžeme nakonec v Evropě skončit s krizí. Tedy může skončit situace tak, že bude v Evropě krize. To se může stát. Děkuji. Děkuji. Dále pan Mecaroš. Děkuji, pane předsedo. Když jsem poslouchal zpravodajku, mám pocit, že to bude stanovisko, které je vyrovnané a smysluplné. Předchozí řečníci už řekli řadu toho, co jsem chtěl říci já, nicméně já bych chtěl eh, říci něco ke kyotskému protokolu. Dosáhli jsme už dobrých výsledků, pokud jde o emise CO2, nicméně nemůžeme být spokojeni a ještě spokojeni, pokud eh, své sliby bereme vážně. Jestli do roku 2020 chceme emise snížit o 20 nebo 30 myslím si, že budeme muset eh, toho ještě hodně udělat. Dokážu si představit, že do roku 2050 některé země eh, dosáhnou 85 až 90 ale eh, nebudou to všechny země. Pokud jde o střední Evropu, eh, myslím si, že situace je nejistá. Tyto země pravděpodobně nedosáhnou 20 do roku 2020. a aby nevzrostla teplota na světě o více než 2 eh, stupně, eh, bude třeba učinit eh, další kroky. Samozřejmě to bude stát hodně peněz. Já souhlasím také s panem Kyterem. Je skeptický, ale já bych řekl možná spíše realistický. A myslím si, že to, co jsme slíbili, se bude ubírat exponenciálně. Na začátku to možná bude eh, rychleji, nicméně později pomaleji. Eh, na začátku je mnohem evidentnější to, čeho člověk dosáhne, ale později, když člověk se chce dostat o něco dále, stojí ho to mnohem více úsilí. Nicméně touto cestou eh, je potřeba se vybrat, vydat. Pokud je o aktivní a pasivní nástroje, zde je nutné dosáhnout rovnováhy u tohoto tématu. Aktivní nástroje znamenají, že budeme mít lepší energetický mix a také, že u průmyslové produkce se vydáme novými směry. Nicméně po Fukushimě bude nutné znovu zhodnotit, jak je třeba přistupovat k jaderné energie. Já se domnívám, že je nemožné, abychom dosáhli svých slibů, pokud jde o emise ve chvíli, kdy se vzdáme jaderné energie. To nebude možné. E, toho si musíme být vědomi. Musíme posílit jadernou bezpečnost a musíme lépe ukládat jaderný odpad. Pokud jde o energetickou účinnost, e, to je samozřejmě velice důležité téma, jak řekli předchozí kolegové. E, není to ale jediná důležitá věc. Samozřejmě je nutné šetřit energii. Já mám ale na paměti také to, že eh, stavební průmysl je zodpovědný za 40 emisí. Existují eh, nicméně pasivní domy. Musíme se snažit nalézt kompromis mezi obnovitelnými zdroji a finančními nástroji, které přispívají k tomu, že je možné nakládat eh, s energií účinněji. Eh, není možné, abychom vydávali velké peníze na úspory energie, ale na druhé straně, abychom nepodporovali pasivní domy. Tak je tomu v celé řadě členských států. Ve střední a východní Evropě, myslím, v této oblasti můžeme udělat ještě celou řadu dalších věcí a tyto možnosti bychom měli využívat. A paní D'Angelis? Angelis? Grazie, Děkuji, pane předsedo. Já jsem přesvědčen, že v oblasti energetické účinnosti stále více potřebujeme jasné cíle, zejména velmi ambiciozní cíle. Pokud jde o klima, ale také v oblasti hospodářské soutěže, konkurenceschopnosti. Cíle 20 snížení emisí CO2 o 20 do roku 2020 to můžeme považovat již za dosažený cíl, jestliže dosáhneme eh, hranici těch 17 Nicméně my můžeme tento cíl ještě překonat. Máme důvěryhodné studie, které říkají, že Evropa musí zvýšit na 30 svůj cíl eh, snížení emisí do roku 2020. A je to tedy, pokud skutečně chceme oživit naši ekonomiky, to znamená, ekonomiku, to znamená zvýšit náš cíl na 30 To by znamenalo, že v následujícím desetiletí musíme vytvořit zaměstnanost, zvýšit počet pracovních míst, zvýšit růst HDP, zvýšit investice. V podstatě to znamená, že dáme naší ekonomice kyslík, která je velice oslabená finanční krizí. Ale jestliže se chceme zaměřit na ten cíl 30%, tak je nezbytné integrovat klimatickou politiku do rámce ekonomických a daňových opatření, která budou koordinována na úrovni EU. A jejich cílem budou investice do ekologických eh, technologií s nízkou spotřebou uhlíku. A z tohoto důvodu se děkuji zpravodajce za odvedenou práci a e, vyzývá mi k tomu, aby přistoupila k definování nového cíle 30 Já si myslím, že to je zásadní v rámci, v kontextu e, integrované strategie investic. Domnívám se totiž, že bez integrovaného přístupu nám hrozí, že budeme mrhat energii a zdroji a dokonce ještě ztratíme konkurenceschopnost s negativními dopady, které to má na evropský průmysl a pak by mohlo dojít k delokalizaci části produkce do jiných částí světa. A ještě závěrem, pane předsedo, jedna úvaha. Po eh, incidentu ve Fukushimě si myslím, že ekologická ekonomika je stále více budoucností naší ekonomiky. Nejenom z toho důvodu, že potřebujeme čistou energii, ekologickou energii, která je bezpečná, ale toto vše je nutné, jestliže chceme zaručit udržitelný rozvoj a zejména tedy zaměstnanost. Myslím si, že vzhledem ke všem těmto skutečnostem a k hospodářské krizi, tak eh, není možné podceňovat tuto úvahu. Evropa musí podle mě s obnovenou energií se ujmout odpovědnosti a zaměřit se na tento ambiciozní cíl, který je podle mě nutný. Děkuji za slovo. Děkuji. Pan Žado. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, paní eh, kolegyni, mm, že mi umožňuje, abych se jako stínový zpravodaj přednostně vyjádřil k tomuto tématu. Děkuji paní zpravodajce za odvedenou práci, kdy se pouštíme, myslím, v této diskusi do velice zajímavých perspektiv. Máme přinejmenším tři typy cílů, na kterých pracujeme. Samozřejmě cíl snížení emisních eh, tedy hm, skleníkových plynů a myslím, že tady asi ke kompromisu dojdeme. Není to jednoduché, ale je jasné, že tak, jak je to dnes uvedeno ve zprávě, například odkaz na roadmap 2050. To není úplně přesné. Eh, roadmap do roku 2050 neříká 20% a co největší účinnost nákladů eh, plus snižování emisí. Ne, tady je řečeno naopak, že díky naplnění cílů snižování emisí a díky úsporám ve spotřebě energií je možné, tedy existuje určitá cesta, třeba není nejlepší, ale existuje určitá cesta, která je účinná pro snižování alespoň o 25 našich domácích emisí. 25 a alespoň na tomto základě bychom měli rozvíjet diskusy. Pak hovořili také další kolegové, že tady samozřejmě je otázka závaznosti cílů energetické účinnosti. Byla to velmi e, živá diskuse a mě překvapuje, když slyším některé kolegy, kteří říkají, že pracovat na energetické účinnosti, investovat do hromadné dopravy a do e, budov že to je e, závazek, který jde proti růstu a proti rozvoji. Jak je možné, že v tomto výboru po všech diskusích, které jsme tady vedli, jak to, že e, ukončit plítvání energií by mělo být proti růstu? Já e, myslím, že opravdu můžeme přece alespoň Eh, číst všechny studie komise, která nám eh, ukazuje, do jaké míry úspory energií naopak znamená vytváření pracovních míst, podpora hospodářských eh, sektorů a podpora prosperity všech našich občanů, zejména protože občané přece každý, každý měsíc vidí, jak jim narůstá faktura za energie. Když vezmeme na jedné straně hospodářský potenciál, a říkali o tom tady někteří kolegové, když si to srovnáme s jinými zeměmi, pak můžeme velmi seriózně posílit náš cíl v oblasti obnovitelných energií. Tady máme celý takový balíček, který umožní boj proti klimatickým změnám což je přece také prvním cílem našich diskusí v rámci celého Evropského parlamentu. A ještě na závěr poslední bod. Já myslím, že po Fukushimě nedostatečný konsensus, který jsme měli u nízkouhlíkové eh, energi- eh, eh, ekonomiky, to by mělo být skončeno na jedné straně obnovitelné energie, na druhé straně jaderná energie, dále uchovávání, zachycování uhlíku. Z, této, z tohoto trojuhelníku bychom měli vyjít a jasně říci, jak se věci mají. Dále v této diskusi eh, se pravodajkou. Eh, musím říci, že původní text je příliš pesimistický, například odstavec 2, kde se říká, že ETS už vedlo k mnoha delokalizacím. My přece víme, že se to neopírá o žádnou studii. Není tady nic, co by prokazovalo toto tvrzení. Takže já myslím, že v našem výboru se nám podařilo začít s diskusí, která jde do hloubky, která se věnuje různým aspektům a která zkoumá, která odvětví jsou tady ohrožena únikem uhlíku. Jaké nástroje by se měly posílit, jaké nástroje by se případně měly vytvořit. Víme, že je tady řada sektorů, ehm, Čili pracujme na tom, prosím, a nezapomínejme na všechny ty sektory, na všechna ta odvětví, eh, která eh, získávají, těch je mnohem eh, méně, je tady mnohem více pracovních míst, je tady daleko více ehm, energetické nezávislosti, zabezpečení dodávek. Prosím, v této diskusi eh, pokusme se věnovat eh, těmto aspektům. My říkáme, že boj proti klimatickým změnám je dobrý pro všechna hospodářská odvětví a i když některá odvětví možná trochu utrpí, mm, dobrá, zkoumejme je, zkoumejme odvětví, kde je riziko úniku uhlíku, ale prosím, Eh, neříkejme, že boj proti klimatickým změnám je hospodářská katastrofa. To není pravda. A kdyby to pravda byla, pak bych nechápal, proč Kalifornie, Jižní Korea a Čína tolik investují do zelených ekonomik, které konsumují málo nebo spotřebovávají málo energií, které můžeme nazvat zelenými technologiemi. Prosím, v našem výboru pod vedením zpravodajky věnujme se těmto aspektům. Dankeschön, Frau Herzog. Děkuji, paní Herzog. Děkuji, pane předsedo. Já jsem na začátku myslela, že nevím, zda mám hovořit nebo ne, protože tady eh, máme návrh zprávy z vlastního podnětu a myslím, že tady musíme být velmi aktivní, když hovoříme o legislativě. Často se mi zdá, že eh, jsme mnohem, máme mnohem méně zajímavé diskusy o některých skutečných návrzích legislativy. Tak tedy já se teď omezím pouze na několik bodů. Myslím, že je důležité, co řekl pan Matias. Až sice, že parlament by měl být co nejjednotnější, jak je jen možné, u zpráv z vlastního podnětu. Myslím, že bychom měli jít eh, za rok 2020 eh, vidím tady dvě velké výzvy. Za prvé je to výzva technologická. Myslím, že v této místnosti asi nikdo tady není, kdo by nesouhlasil, že eh, když chcete udělat krok směrem ke zlepšení za cíle 2020, pak musíte se věnovat všemu, fosilním energiím, ITER, a obnovitelným zdrojům. A musíme tedy okamžitě se věnovat té e, finanční výzve v roce 2007 se vyžadovalo 10 miliard eur a parlament nakonec hlasoval o čtyřech miliardech, nikoli ovšem v, závazném, v závazné podobě. A teď, když e, v roce 2011 zkoumáme, co by to, co by to vlastně stálo, tak Eh, je to 80 miliard. Já říkám, musíme pochopit, že ta finanční výzva, před kterou stojíme, je největší. Eh, dokud nemáme politický závazek od ITER, dokud tady nemáme politický závazek ministrů hospodářství, tak já se ptám upřímně vás všech, který eh, minister financí, které země by si stanovil tuto zemi, tuto, tento plán, set plán na mezi priority. To je jednoduché, když nebudeme seriózně hovořit o finančních aspektech, tak eh, jak parlament, tak komise máme jen velice omezenou šanci. Je to jen eh, takové oprašování politického závazku, který tady už je. Jestliže chce eh, být parlament silný u zprávy z vlastního podnětu, musíme být velmi jednotní, že je tady požadavek na peníze a to je na úrovni EU. A proč? To hned řeknu jestliže ty země, které peníze mají, se do toho pustí, eh, pak ty další eh, evropské země, kde je velký potenciál pro eh, energetickou účinnost, tak tam, kde je potenciál pro obnovitelné zdroje, se také musí do toho pustit. Například Řecko. Řecko, tak prosuněná země. Jak je na tom solární energie a využití solární energie tady? No, prakticky je to nulové, jen jen málo, málo solárních panelů nacházíte na střechách budov, třeba města jako jsou Ateny. Čili musíme hovořit o tom, že eh, peníze je třeba využít tam, kde jsou nejlepší podmínky pro eh, energetickou účinnost. To je cílem Evropské unie. Je tady určitý podnikatelský plán, tady některé země mají obrovské příležitosti, ale musíme si být jistí, že ty země Eh, které jsou pod, tou, eh, pod tím průměrem, eh, prostě nemohou zrychlit. A tady musíme mít jednotně. A chceme jít za cíle 2020 v Evropské unii, tak nemůžeme nechat ty země někde vzadu. Je třeba to všechno kombinovat, včetně regionů. Jaké jsou tedy eh, finanční zdroje? ETS, eh, e evropský rozpočet, no ETS, ano, to je úžasné, ale eh, máme jen velmi omezený výsledek. Spolufinancování je tady dále. Otázka, jak použít evropské fondy i rozpočet členských států, ale také samozřejmě finanční zdroje veřejné i soukromé. Jen tak vlastně eh, takovéto eh, zprávy z vlastního podnětu je důležité. Například rozpočtový výbor nepřipravuje nějaké stanovisko, proto je třeba, aby to tady v našem výboru ITRE bylo velmi silně řečeno. A konečně, já tady nemám příliš mnoho pozměňovacích eh, návrhů, ale eh, chci říci, že kdybychom eh, pracovali tímto směrem, bylo by to velice důležité i v těch pozměňovacích návrhech, které jsem četla. Jeden návrh předkládám. Myslím si, že tady je velká výzva v v implementaci. To je samozřejmě otázka, když eh, nemáme peníze, pouze 2%. Eh, tady eh, podniky financují tímto směrem. Takže když 98% nedělá téměř nic v této oblasti, co to znamená? to není jen otázka velkých finančních prostředků, je to také otázka eh, místního rozvoje, eh, znalostí pro všechny profese, o kterých hovoříme, od elektrikáře až po eh, stavebního mistra a tak dále. To všechno, chceme mít závazek zaměstnanců EU, tak to potřebujeme dělat. A já jsem ráda, že zpravodajka chce podpořit můj pozměňovací návrh. Danke sehr. Ich habe jetzt noch ještě sedm žádostí o slovo a tím bych uzavřel seznam řečníků. A prosím, já jsem doposud nechal každého hovořit tak dlouho, jak chtěl, ale myslím, že bychom eh, měli trochu zkrátit své otázky. Nemusí to být jen pouze do dvou minut, ale nemělo by to příliš přesahovat. Na řadě je pan Uvskok. Eh, tak, talman. Paní. Eh, já vill tacka rapportören Já chci poděkovat paní zpravodajce za odvednou práci, přestože nesouhlasím se vším, co tam paní zpravodajku vedla. Nicméně naprosto souhlasím s tím, co řekli již mnozí předřečníci, a sice, že to nemá být pouze materiál, který by byl pro nebo proti jaderné energii, jak Matias Grote řekl, tak také já jsem proti jaderné energii, ale přesto si myslím, že tato otázka už dostala své místo v diskuzi a my jsme se nedostali na závěr. Víme, že máme různé názory na jadernou energii, ale nesmí to přece znamenat, že všechny ostatní eh, politické aktivity omezíme nebo se ním přestaneme zabývat, dokud nevyřešíme toto téma. A vždy dochází k určitému znepokojení, eh, když dojde k velkému technickému průlomu nebo změnám. Nevíme totiž, jak bude vypadat budoucnost. A tím se vyznačuje také část diskuze která se zabývá tématem klimatických změn a klimatu. A vždy to je s ohledem také na konkurenceschopnost. Máme celou řadu dokumentů, které jsme v Evropském parlamentu schválili a tam jsme uvedli, že to nemusí být přímo v rozporu. Přizpůsobení klimatu a změnám klimatu je nutné, pokud chceme být nadále konkurenceschopní. Máme zde další velké subjekty, Čína, Jižní Korea, ostatní země, ty zde byly již uvedeny, investují eh, masivně do přizpůsobení se klimatu a proč nemůžeme my udělat to sami? A já tedy nechápu úplně, proč jsou zde určité odpory, proč je zde odpor v parlamentu proti tomu, abychom měli závazné cíle pro energetickou účinnost. Je zde velká politická jednota v tomto tématu. Jestliže budeme stávající energii využívat účinněji, efektivněji, tak to bude snažší eh, zvládnout výrobu. A jestliže chceme být důvěryhodní, tak právě v případě těchto otázek je místo, kde musíme začít. Musíme najít v systému místa a úrovně, kde můžeme dosáhnout větší schody, například je to větrná energie, solární energie a tak dále. Potřebujeme více oblastí, kde můžeme působit, jsou to například budovy. A malé podniky by měly být eh, energeticky účinnější, by se měly chovat efektivněji. A ve zprávě se to jsou také věci, které se týkají těchto témat. Je tam uvedeno několik příkladů. Měli bychom se podívat na jednotlivé oblasti, kde můžeme být e, energeticky účinnější, efektnější, abychom se dostali s touto otázkou ku předem. Jinak se chci připojit většinu tomu, co řekl Matia Krute. A samozřejmě je pravda, že potřebujeme investice, to je zcela jasné. A jednoduše dochází k tomu, že na cestě ke spotřebiteli se spousta energie ztrácí. Jsou tam mezery, díry a my musíme eh, investovat do inteligentních sítí. Není možné, abychom tak plítvali energií, aby docházelo k takovým ztrátám. A i přes rozdílné názory k jaderné energii Musíme eh, se snažit, abychom měli silný dokument. Paní Cavalio. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pogratulovat zpravodajce za vynikající práci. Chtěla bych se soustředit jenom na jeden bod. Eh, slazení hospodářské soutěže nebo konkurenceschopnosti s klimatickou akcí a hospodářským růstem. Něco takového je možné, nicméně se to vyžaduje eh, komplexnější řešení než jenom cíl CO2. Nyní máme cíl eh, do roku 2020 20 Máme také horizontální dohody, například v oblasti letectví, to v současné době existuje. Podle mého názoru rozhodnutí eh, stanovit ambicioznější cíl by mělo být propojeno eh, s řešením otázky konkurenceschopnosti a také eh, stěhování zdrojů uhlíku do jiných zemí. Domnívám se, že by mělo dojít ke zvýšení efektivity celé, celé ekonomiky. Něco takového by mělo být součástí rámcové dohody v roce 2012. A tato dohoda by měla být určitou maticí, která by kombinovala horizontální cíle s rámcovými cíly. Nyní máme, jak jsem řekla, cíl týkající se například letectví. Máme celou řadu eh, vědeckých studií, které se zabývají tím, jak skombinovat tyto přístupy. Já jsem eh, se zabývala těmito eh, studiemi a mohu se s vámi o ně podělit. Jsem také velice ráda, že komise byla která byla opatrná na začátku, pokud jde o tyto myšlenky, e, nyní e, tento přístup přijímá. Myslím si, že to může být e, součást řešení, jak nalézt rovnováhu mezi životním prostředím, ochranou životního prostředí a konkurenceschopností. Pan Bytykofer. Děkuji, pane předsedo. Já bych reagoval na to, co řekli dva kolegové. Nejdříve paní Hercog. Souhlasím s vámi, paní Hercog, že zde potřebujeme určitého evropského tahouna. Eh, nebylo by dobré, nebo abychom zde měli eh, společné kroky, protože není dobré, aby někdo se rozjel a jiní zůstali ve stanici. Nicméně, myslím si, že bychom neměli otázku tak vyostřovat, aby eh, dostávali více peněz ti, kteří eh, zůstávají pozadu proto, aby se zlepšily. První otázka, kterou bych chtěl položit, je, proč eh, kohezní prostředky nebo prostředky politiky soudržnosti se neužívají systematičtě je proto, aby byla podporována energetická účinnost. Energetická účinnost například v oblasti budov je relativně málo nákladná. Také v, Německo, v Německu, které je úspěšné v této oblasti, tomu nebylo tak, že by nejdříve eh, jsme měli nějaký obchodní plán. Nejdříve eh, byla politická vůle vydat se určitým směrem a poté z toho vznikl obchodní model. Já se domnívám, že bychom měli říci ano, pokud jde o nutnost soudržnosti, měli bychom jít ku předu společně, ale přesto je potřeba mít um, určité požadavky a není možné požadovat další a další peníze. Dále bych chtěla reagovat na to, co říkal pan Píper. A pan Peter, Pieper eh, to formuloval tak, že um, se ho to dotýká. A já jsem rád, že i tuto část parlamentu, že i této části parlamentu se něco dotýká. A já to znám spíše eh, ze strany zelených. Já se domnívám, že zde je určitý takový černobílý obrázek eh, celé skutečnosti. Eh, to je tady případ pana Pípera. Pan Píper dělá jakoby Německo bylo kvůli vysokým energetickým nákladům určitou pouští, pokud jde o průmysl. Jsou snad Němci málo konkurenceschopní, nebo je to naopak tak, že Německo je v současné době tou nejkonkurenceschopnější zemí? A v roce 2007 byla předložena studie BDE, ve které se ukazovalo, že posilování energetické účinnosti jde ruku v ruce s konkurenceschopností. V Německu máme vysoké ceny, ale to eh, naopak je, ale to je třeba kvůli eh, vysokým poplatkům za vedení energie. A v Německu musí podniky platit eh, více než v jiných evropských zemích, protože zde nejsou regulované ceny pro průmysl, pro průmysl, který je náročný na energii. V jiných zemích tomu tak je. Nicméně není tomu tak, že by Německo, že by Francie měla nižší eh, ceny energií a že by kvůli tomu měla silnější eh, postavení z hlediska hospodářství. My máme více pracovních míst než eh, Francie. Já se domnívám, že není možné mít tuto černobílou logiku. Na Ukrajině energie neskoj, nestočí, nestojí skoro nic. A jaká je tam situace? Um, takovýto černobílý přístup znamená um, posunování reality. Domnívám se, že je potřeba jasně poukazovat na to, že je souvislost mezi ambiciózní ekologickou inovativní politikou na straně jedné a konkurenceschopností na straně druhé. Konkurenceschopnost bez takovéto ambiciózní ekologické politiky inovativní není možná. Děkuji. Kolegie Hasi. Thank you very much. Uh... Děkuji. Několik poznámek předložím. E, toto je e, výbor pro průmysl, energii a výzkum. Ale musíme si tady také připomenout to, to důležité u této zprávy, a to jsou klimatické změny. E, jsou dobré vědecké studie, které ukazují, že globálně z hlediska sdílení eh, nákladů by tady do roku 2020 Evropa mohla dokázat více, mohla by dosáhnout lepší výsledku. Jiné země na světě mají velmi dobré argumenty, proč eh, říkají, že vlastně eh, Evropa dosahuje méně než 30 nebo dokonce 35 až 40 což jsou velmi ambiciózní cíle. A že Evropa tedy tady neplní svůj podíl. Uvnitř Evropy takové hlasy často slyšet sice nejsou, ale jsou slyšet mimo Evropu. Další bod se týká těch 25 kolega Žado už řekl, co řekla komise ve své nedávné roadmap, že je do roku 2050 možné až 80 když dosáhneme 25 na domácí úrovni. Já eh, bych toto chtěla zdůraznit. 25 z hlediska energetické účinnosti může být kritizováno, protože by to znamenalo špatně rozložené snižování emisí. Znamenalo by to, že domácími prostředky ehm, snižujeme emise pomaleji v této dekádě než v následné dekádě. A já myslím, že by tady mohly být velmi dobré eh, ekonomické argumenty pro ambicioznější cestu než to, co uvádí komise eh, minus 25 do roku 2020 na domácí úrovni. A eh, musíme zdůraznit, že je tady velmi důležitá energetická účinnost a já plně sdílím tento názor. Přemýšlejme o tom, co je nejlepší eh, cesta. Jak eh, tato zpráva může tlačit eh, k ambicioznější politice u energetické účinnosti? My víme, že dokonce i komise říká, že 20% zlepšení energetické účinnosti do roku 2020 to, to není správná cesta. A komise říká, že minus 20% na domácí úrovni, to, že vlastně nepotřebuje nic jiného než obvyklý postup. procentní snížení energetické účinnosti do roku 2020, to by vlastně umožnilo do roku 2020 ještě přidat 5 já bych řekla, že když parlament řekne cokoliv méně ambiciozního než, co říká komise, 25% do roku 2020, to by vlastně šlo proti našemu cíli, aby EU považovala energetickou účinnost za silnější politiku. Děkuji. Kolegin Tíkau. Kolegyně Tykau. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit și eu pe doamna... Děkuji, pane předsedo. Také já chci popřát a poblahopřát paní zpravodajce k tomuto návrhu a k energetické účinnosti. Tam mám několik komentářů. Mnoho předřečníků již uvedlo, že můžeme uspořit energii ehm, prostřednictvím zvýšení energetické účinnosti, například v oblasti dopravy nebo v oblasti sanace budov. A budoucí finanční rámec a také v případě přepracování finančního rámce by, ho, by možná měly být dány dispozici větší prostředky na eh, větší eh, tepelnou účinnost budov. Je zapotřebí také snížení CO2, to musíme mít stále před očima, emisí CO2 ale sice v rámci těch mezinárodních dohod. Kromě toho chci zmínit ještě další věc. Incident ve Fukushimě a související diskuze, která se týká využívání jaderné energie, tak musí vést k závěru, že jaderná energie bude v budoucnosti dražší, než je tomu v současnosti. Jinými slovy, země, které se opírají převážně o jadernou energii, tak budou muset přehodnotit svůj energetický mix a plány energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie je nutné přepracovat, tak aby podíl obnovitelných zdrojů energie rostl. A z tohoto důvodu jsem toho názoru, že je naprosto nutné, aby členské státy připracovali své národní plány, které se týkají energetické účinnosti, aby tak učinili již nyní, abychom v první řadě vytvořili předklady pro lepší využití obnovitelných zdrojů energie v budoucnosti. A teprve poté můžeme diskutovat o novém energetickém eh, mixu. Pan Pilo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo, já to využiju. Chtěl bych poděkovat eh, delegaci studentů a první profesorce Pratiko eh, z Reggio Calabrie na jihu Itálie, tedy na jihu Evropy. A Matias řekl, že nás poslouchají evropští občané, a to je pravda, a to dokonce, když jsou v úplně nejzaších částech Jižní Evropy. A téma, kterým se zabýváme, je velmi důležité téma. A omezení CO2, energetická účinnost, energetické úspory. A skutečná úspora, jak řekl Matias, je energie, kterou nespotřebujeme a energie z obnovitelných zdrojů. To jsou témata, která jsou velmi aktuální a právě v velmi obtížném okamžiku, z energetického hlediska. Když se podíváme na světovou situaci, například dnes ráno jsem obdržel zprávy, jako my všichni ostatní, které nejsou příliš pozitivní. E, jsou to zprávy s Fukushimi a myslím si, že je důvod být znepokojen. A mnozí kolegové také řekli, že je nutné přijmout eh, tuto iniciativu vlastního podnětu, tuto zprávu vlastního podnětu s eh, co největší podporou. Protože eh, viděli jsme také to, co se stalo na plenárním zasedání, viděli jsme, že parlament není schopen prosadit myšlenku, která se týká jedné energetiky. jsme schopni se shodnout. Já jsem si přečetl to, co paní zpravodajka předložila a podle mě odvedla dobrou práci zabývá se celou řadou bodů. Já teď nebudu říkat, že naprosto se vším souhlasit, ale jsou to důležité body. Já budu mít několik málo pozměňovacích návrhů, o kterých se skromně domnívám, že mohou vést ke zlepšení textu. A poslední věc, kterou chci říci, když vyzýváme komisi, aby eh, dala prioritu eh, klimatickým změnám v oblasti energetiky eh, v 8. rámcovém výzkumném programu. A sice výzkum v této oblasti nikdy není dostatečný. My se musíme vyhnout tomu, abychom se nedostali do problémů. Mnozí kolegové to již zopakovali, je jasné, že když člověk má si slovo jako poslední, tak opakuje již to, co říkali před ním. Ale máme zde cíle pro 2020, 30 a 50. Já sám jsem byl zpravodajem um, ustanovení, který se týkal snízení CO2 u lehkých motorových vozidel a v oblasti dopravy. A zde se hovořilo také o dopravě. a Já si pamatuji, že tehdy se jednalo o velmi důležité opatření, ale už tehdy jsem viděl, že jsou velmi rozdílné pozice, postoje a je důležité, abychom se shodli, abychom dosáhli konsenzu, abychom měli jeden text, který skutečně může k ničemu vést. Pokud je, řekněme v tomto případě o snížení CO2, emise CO2 a energetické úspory, protože tento výběr, a já už končím, se zabývá zejména tedy průmyslem, výzkumem a energií. Děkuji za slovo. Kolega Bibo. Abychom dosáhli cíle 30 snížení emisí CO2, Eh, musíme eh, působit v několika směrech, nejméně ve třech. Kolegové tady o tom hovořili. Samozřejmě úspory eh, ve spotřebě energií, energetická účinnost, to představuje velké investice a tady má paní Hercog úplně pravdu, když zdůrazňuje tuto dimenzi problému. Dále obnovitelné energie, samozřejmě, a samozřejmě i tady můžeme dosáhnout lepších výsledků. Když si dáme cíl 30 v roce 2020, pak musíme eh, také eh, použít výrobu elektřiny z jaderných eh, zdrojů. Tato energie má samozřejmě mnoho nevýhod, jak velmi dobře víme, ale má také výhodu. A sice neprodukuje CO2. Dokud obnovitelné energie nebudou schopny nahradit kompletně a účinně fosilní energie a také jadernou energii, e, pak boj proti oteplování planety a e, boj za snížení emisí CO2, včetně cíle 30 bude vyžadovat používání atomové energie. Tím spíše, že už tady celá řada Eh, atomových elektráren existuje, a to nejenom ve Francii, ale také všude ve světě. A to eh, jsou elektrárny, které nejsou na eh, zlomech, tektonických zlomech, kde dochází k zemětřesení. Samozřejmě, tam, kde jsou tektonické zlomy a hrozí zemětřesení, tam je třeba takové elektrárny nestavět nebo existující zrušit, ale musíme si uvědomit také, že instalace jsou tady, mají dlouhou dobu použití, 25-30 let a musíme zajisté myslet na absolutní zajištění bezpečnosti. Veřejné eh, informování, eh, zvládání těchto věcí je nezbytné. Důležité je zajistit bezpečnost. A tady musí také existovat mezinárodní kontrola. Jistě, evropská kontrola také. Je důležité, aby Evropská agentura mohla pravidelně kontrolovat tato zařízení, ale také na úrovni MAEA e je důležité provádět mezinárodní kontroly. Ovšem používat jadernou energii, to zůstává nezbytné. Kolega Ransdorf. Pan Ransdorf. Thank you, chair. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že musíme učinit, eh, že se musíme rozhodnout, protože v roce 1987 historik Kennedy eh, publikoval knihu eh, Růst a pád velkých velmocí a měl tam zajímavé myšlenky. Poukázal na to, že pád velmocí začíná ve chvíli, kdy tyto velmoci mají nějaké ambice, které přesahují jejich možnosti a jejich eh, ekonomické schopnosti. Eh, zaznamenal celou řadu různých pádů velmocí v minulosti v jednotlivých částech světa. Já se domnívám, že ehm, ekologické zatížení eh, nebo řešení ekologických otázek může být něco, co přesahuje naše možnosti. A pan Butikofer eh, poukazoval na dobré výsledky německé ekonomiky. Já musím říci, že mám ale odlišný pocit. Například pan Schröder, bývalý kancléř Německa, eh, eh, povolil 30 tisíc ekologických automobilů v Německu pro lidi pracující v informačních technologiích, ale z těchto 30 tisíc jenom 1500 bylo um, skutečně vyzvednuto a jenom několik set bylo pak skutečně využíváno. Myslím si, že to poukazuje na to, že Německo nemá jenom pozitivní reputaci, protože v tomto ohledu by se dalo říci, že Německo je zaostávající zemí. Děkuji a nyní má slovo ještě kolegyně Hercog. Děkuji, pane předsedo. Eh, mě zmínil pan Butikofe, tak bych chtěla reagovat. Ačkoliv riskuji, že zítra budu v maďarském tisku jako někdo, kdo zradil svoji zemi. Ale já bych e, chtěla říci, že už tady jsem sedm let a nemyslím si, že Evropa je charitativní organizací a nemyslím si, že nové členské státy čekají na charitu. Já taková rozhodně nejsem a myslím si, že má sedmletá kariéra zde to dokazuje. Ale je pravda, že pokud chcete vyšší cíl než 20% pro Evropu, nebude stačit, když jenom některé členské státy to udělají a jiné budou zaostávat. A to je důvod, proč nové členské země nechtějí charitu od zbytku Evropu. A to je také důvod, proč tudíž nemohou podepsat závazný cíl. Pokud by to byl závazný cíl, poté bychom museli řešit to, že tyto členské státy staré nemějí, zkrátka nemějí finanční možnosti dosáhnout těchto cílů. A Problém je s tím, že hlavní průmysl potom, pokud je příliš zatěžován, si hledá místa jinde. Já jsem zvolena svými občany ne proto, abych tady hájila zájmy některých monopolů. jestli si pamatujete na jakýkoliv eh, případ, kde bych eh, žádala charitu od Evropské unie, jakýkoliv cent, eh, připomeňte mi to, ale myslím, že to tak nebylo. pan Bytukofr by chtěl také reagovat, ale jenom půl sekundy. Poté, co řekl pan Pieper, poukázal na to, že naše politika by mohla vést k tomu, že německý průmysl bude mít problémy nebo se úplně zhroutí. Já jsem překvapen, že paní Hercog nyní poukazuje na to, jako by naše energeticky efektivně orientovaná politika by nebyla nic jiného než lobismus. Já myslím, že tyto různé názory zkrátka nezapadají. Já myslím, že je někdy dobré, když máme dostatek času hovořit o jednotlivých obsazích. Pan kolega Pieper a varoval, co by se mohlo stát, kdyby, nikoli, že by popisoval současnou situaci. A já jako předseda mám ještě jeden bod, který považuji za důležitý. Možná je dobrá příležitost snažit se v této zprávě udělat něco, co není možná jednoduché. Snažit se možná nějak nálézt společné řešení a snažit se zavést do této diskuse trochu klidu. A další eh, ambicioznější cíle, ano, to mě znepokojuje protože když je omezený čas, eh, zjistí se, že to člověk nakonec nezvládne, nebo že je to přehnané, přehnaně ambiciozní a může to mít dopady, eh, které člověk neočekával. Příliš rychlé rozhodno, rozhodování může vést k tomu, že eh, člověk učiní špatná rozhodnutí, takže myslím, že bychom o tom skutečně měli řádně přemýšlet. Eh, před několika lety jsme hovořili o otázce unbundlingu, to je úplně jiné téma. Nicméně Později jsme se zabývali tím, jestli hodnocení dopadu skutečně bylo odpovídající. Ehm, nicméně se objevily eh, některé velice eh, zásadní otázky, které bylo třeba odpovědět. Já si myslím, že u ehm, takovýchto věcí je skutečně třeba řádně hodnotit eh, dopad a zamýšlet se nad potenciálním dopadem. Myslím si, že bychom i pro budoucnost při nejmenším u legislativních rozhodnutí eh, měli diskutovat pokud možno věcně a klidně a snažit se hodnotit potenciální eh, dopady, jestli jsou dobré nebo špatné, to by nám mohlo pomoci. Omlouvám se, ale e, já od té doby, co jsem předseda, tak v podstatě nemám příležitost se pořádně vyjádřit. Nicméně kolega Ransdorf se přihlásil a určitě má také právo hovořit, takže kolega Ransdorf může hovořit? Ja, ehm, das ist äh, nicht höflich, aber ich muss... Äh, ano, to není příliš e, äh, sagen zdvořilé, ale musím říci něco k tomu, co jsme se vyslechli od eh, pana kolegy Oettingera. Eh, včera jsme zde měli pana Oettingera, pro mě to bylo určité zklamání, byla to jenom slova. A myslím si, že se zde neřešily reálné problémy, které v Evropě máme. Pokud jde o energetickou cestovní mapu do roku 2020, tuto roadmap, tam vůbec nebylo zmíněno slovo uhlí jak je to možné, že z takovéhoto dokumentu se úplně vytratilo uhlí jako energetický zdroj. To já vůbec nechápu. A nyní zástupci průmyslu byli pozváni komisařem a hovoří se o tom, že by se měla přeplacovat tato cestovní mapa, tak aby eh, v novém znění nehrála jaderná energie vůbec žádnou roli. Něco takového mi připadá naprosto neuvěřitelné. Já velice lituji toho, že starý komisař, bývalý komisař P. Balks eh, tuto roli opustil, byl skutečně o mnoho lepší než současný komisař. Ano, to může každý zhodnotit tak, jak chce, na to má každý právo. Nicméně se domnívám, že by bylo rozumné to dělat při takových příležitostech, kdy můžeme eh, přímo o tématu hovořit. Určitě ještě budeme hovořit o té eh, roadmap, o té cestovní mapě. Včera jsme hovořili také o různých alternativních eh, scénářích. Mohu vás ujistit, pane Ransdorfe, v současné době se v Německu hovoří o posílení ehm, a využívání uhlí jako zdroje energie předseda důležité strany v Německu se vyjádřil pro využívání uhlí. Nyní se všichni hlásí, ale my musíme e, ukončit tento rozhovor. Pan Langen. K tomu, abychom, jenom kvůli tomu, abychom řekli zde pravdu, tak e, já si velice vážím pana komisaře, ale musím přiznat, že jediné Eh, jaderné elektrárny byly v jeho době zavřeny. To je jenom jako doplnění. A nyní už bych chtěla dát slovo komisi, už skutečně musíme ukončit naši diskuzi. A sice, aby se komise vyjádřila k tomu, o co tady dneska jde. A je tady pan Gote, jestli to vidím správně, prosím, máte slovo. A poté samozřejmě ještě paní zpravodajka, protože máme na pořadu ještě další body jednání. Pane Gote, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat zpravodajce za velmi užitečnou zprávu a také za velice živou a zajímavou diskusi. Já se soustředím na tři otázky. Za prvé, pokud jde o závěry eh, ve návrhu zprávy. My vítáme celou řadu z těchto závěrů, protože si myslíme, že jsou to užitečná doporučení a jsou dost podobná doporučením, které také předložila ve svém cestovním plánu v roadmap, tedy komise. Je to otázka strategického energetického plánu a také otázka nízkouhlíkových ekonomik. To určitě musíme zdůrazňovat. Je to e, životně důležité jak pro krátkodobé, tak dlouhodobé cíle a také z hlediska konkurenceschopnosti e, budoucích e, průmyslových eh, podniků v Evropě, eh, protože tady jsou nové příležitosti k růstu. To je jedna věc. Druhá, eh, pokud jde o investice, my také zdůrazňujeme tuto věc v roadmap a mm, také se hovoří o inovativních finančních nástrojích. Jistě to je důležité v této oblasti, abychom v Evropě směřovali investice do nízkouhlíkových odvětví to povede k celé řadě uh, úspor, což je velmi důležité, včetně tedy úspor v dovozech um, uh, energie. Dále otázka budoucnosti evropského rozpočtu. To je také velmi důležité téma. Například vidíme velký potenciál energetické účinnosti v nových členských státech a členské státy tady, můžeme říci, se uh, stávají otázkou, na kterou se podrobněji zaměřujeme, když sledujeme čísla, jak jedno jednotlivé členské státy mohou dosáhnout ambiciozních cílů. Dále v závěrech je velmi zdůrazněna energetická účinnost. My to považujeme za kritický bod eh, pro dosažení dlouhodobých cílů. A to mě vede teď k druhému bodu, o kterém chci hovořit. E, o tom se tady v diskusi také hovořilo. A to je e, cesta e, k efektivnímu rozložení nákladů a přínosů až do roku 2030. Když komise pracovala na své roadmap, tak uvezla, že snížení o 25 je právě na té cestě efektivního rozložení nákladů a přínosů. Dosažení 20 20% v roce 2020 a 30% v roce 2030, tak jak to současně je uvedeno v balíčku, že eh, to umožňuje jinou cestu, která je eh, vlastně mm, nákladnější, než je cesta 25% a pak 40%, tak jak to uvádíme v roadmap. Druhá věc, kterou říká komise, Energetická účinnost, větší energetická účinnost by nám umožnila právě snížení 25 nebo i více procent. A třetí poznámka z mé strany. Celá řada eh, příspěvků v diskusi hovořili o úniku eh, uhlíku, o dopadech na klimatické změny a těchto aspektech. K tomu mám dvě poznámky. To je otázka, eh, kterou komise sleduje velice pozorně. Máme odhad eh, úniku uhlíku eh, v celém již tom energetickém balíčku. Máme také sdělení na toto téma a i v roce, eh, i, i ve mm, textu Roadmap do roku 2050 o tom hovoříme. V Evropě máme opatření proti úniku uhlíku, například jsou to ty eh, povolenky zdarma, které jsou přidělovány. Myslíme si, že eh, opatření zůstávají stále v platnosti, i když se podle našeho názoru u rizika snížily oproti tomu, co jsme viděli před třemi lety. Eh, a to jednak proto, že tady máme závazky z Kodaně, které jsme neměli před třemi lety. Tady v pětiletém plánu Čína zlepšuje svůj závazek z Kodaně a za druhé ceny uhlíku jsou nižší, než čím jsme počítali před třemi lety. To znamená, že tady můžeme řešit otázku úniku uhlíku. Děkuji. Herzlichen Dank. Dobře, děkuji. Já jsem osobně vždy trochu znepokojen, když hovořím o pětiletých a desetiletých plánech, ale možná, že to je dáno mojí přecitlivělostí. Ještě závěrem slovo paní zpravodajka. Děkuji. Byla to velice zajímavá diskuse, velmi vášnivá. Mnozí kolegové vystoupili a vyjádřili a dali uh, jak zpravodajce, tedy mě, a tak s velkou Eh, velkou odpovědnost, jsou zde jasné pozice, které jsou rozdílné a všichni si přejeme, abychom měli jasné cíle. Doufám, že se nám podaří dosáhnout konsenzu v tomto smyslu, abychom je stanovili, ale zároveň musíme zaručit stabilitu eh, s příslušnými cíly, stabilitu společnosti. Do roku 2020 se požaduje, aby došlo k omezení dostatečnému omezení, ale zároveň reálnému, tak abychom měli vyváženou situaci. S tím souhlasím, systém ETS musí být zachován tak, jak je. Ještě musí začít fungovat a my musíme se zaměřit také na energetickou účinnost. Další věc, bylo by dobré se zabývat našimi směry po roce 2020, jakou máme vizi pro toto období. Kolega Grota hovořil o roku 2030 z hlediska technologického a zároveň také eh, naše opatření musí podporovat eh, rozvoj nových technologií. Na této diskuzi mě trochu ruší, a není to jenom věc dneška, ale objevuje se to opakovaně nebo velmi často, zejména ze strany německých kolegů, tak eh, já bych, já si přeji, aby brzy tedy nastaly volby v Německu protože skutečně musíme hovořit o tom, jak zapojit celou Unii do našeho úsilí a musíme zhodnotit potenciál celé Unie a následně navrhnout opatření. Evropská komise potvrdila, že my, členské státy, máme před sebou ještě hodně práce. A je samozřejmé, že Očekáváme, že tam, kde je největší potenciál úspor z hlediska energetiky, tak tam bude také vynaloženo největší úsilí. Kolega Pieper hovořil také o kyotském protokolu. Všechny členské státy překonaly cíle kyotského protokolu a byly úspěšné. S výjimkou Slovenska, tedy mojí země. Já souhlasím s tím, že musíme urychlit investice to je další věc, která zapadla. K pozměňovacím návrhům. Musím říct, že v tomto smyslu jsou spíše slabší. Budeme se snažit eh, posílit ten text, možná že prostřednictvím ústních návrhů. Odstavec 29, ten je eh, zásadní pro tuto zprávu. V odstavci 29 eh, se opakuje eh, postoj našeho výboru ITRE. Říkáme tam, co je zapotřebí udělat, abychom mohli do, dosáhnout našich cílů a ještě je překonat. Myslím si, že tuto část musím ještě přepracovat prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Hovořilo se také o konsenzu a sice v Evropském parlamentu musíme dosáhnout koncenzu, musíme být kompaktní, musíme dosáhnout schody, tak, abychom měli podporu většiny. Nejdříve tedy ve výboru ITRE a poté v plenárním zasedání. Musíme najít společnou cestu i s výborem Envy. Pan zpravodaj Account se zúčastnil diskuse a já doufám, že se shodneme s výborem Envy, tak aby obě zprávy šly jedním směrem. Jestliže na úrovni Envy a ITRE se nám podaří dosáhnout schody, tak jsem přesvědčená, že eh, najdeme také většinu v, na plenárním zasedání. Doufám, že to bude široká většina, která nám umožní silnou pozici. Děkuji. Dobře, tímto jsme vyřídili tento bod pořadu jednání a máme na, na pořadu ještě další body. Eh, Prvním, který bude následovat, je otázka finanční úpravy, finančních pravidel, která se vztahují na rozpočet EU. Spravodajem eh, je pan Kalfin. Eh, pan Andy je stínovým zpravodajem. Takže pan Kalhim, jako první máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My jsme eh, diskutovali eh, finanční nařízení jednou a definovali jsme to pole, které zajímá náš výbor. A pokud jde o výdaje rozpočtu, které se věnují na oblast výzkumu, Chtěl bych říci, že to bylo dlouhý proces. Několikrát dokument přišel z komise do parlamentu a šel zase zpátky do komise. Parlament byl připraven hlasovat před červnem, pak když tomu rozumím od hlavní eh, zpravodajky paní Gresslerové. Eh, pak se ukázalo, že je tady dlouhý proces dohodování s radou. Prostě to je situace, ve které se nacházíme. Ovšem text, který teď diskutujeme, je důležitější než ten první text, který byl předložen v prvním návrhu. Máme tady několik bodů, které jsou pro nás důležité a které bychom chtěli, aby byly do finančního nařízení zařazeny. Mohu uvést hlavní aspekty, především zjednodušení pravidel, Především hovoříme tady o e, politice v oblasti výzkumu a vývoje. Zjednodušení znamená, že bychom chtěli mít lepší definice, jasnější pravidla v různých fázích využívání <clears throat> evropských finančních prostředků při využívání tedy těchto fondů. Je tady také otázka ze strany vědeckého společenství, vědecké obce, což je reaktivní přístup a to je velice těžké použít pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. Částečně to text pojednává ve své nové verzi, kterou teď máme na stole. Je tady také obava eh, s velice známým pojmem přijatelná míra chybovosti. My se snažíme samozřejmě vyhnout rizikům, vyhnout chybám eh, při využívání evropských finančních prostředků. To je aspekt, který je třeba dále sledovat, když hovoříme o výzkumu a vývoji. Musíme zcela jasně říci, zda chceme minimalizovat chyby při využívání fondů. To by znamenalo ovšem maximalizovat byrokracii. A pak je tady riziko, že máme takový signál od vědecké obce vůči EU, že by vlastně pak nebyl zájem o e, přístup k evropským financím. Ztratil by se zájem o využívání evropských fondů. Musíme najít tu dobrou rovnováhu, tu dobrou vyváženost mezi vyhnutí se rizikům, mít náležitou kontrolu o využívání fondů, ale na druhé straně eh, také zajištění určité svobody vědeckého společenství, abychom neriskovali, že vědci se budou muset příliš věnovat eh, těžkopádným administrativním postupům na úkor vědecké práce. Já musím říci, že v textu, který teď máme před sebou, je krok, který jde dobrým směrem, ale není dostatečný. Já jsem navrhnul určitá vyjasnění o tom, jaká jsou rizika, jak jsou posuzována a také je třeba zdůraznit, že je třeba brát úvahu různé oblasti, například riziko v oblasti společné zemědělské politiky, politiky soudržnosti, a e, rizika v oblasti vědeckého výzkumu se určitě posuzují jinak, odlišně, jsou to odlišné, odlišná rizika. Pokud je o zjednodušení, chci ještě říci, že kromě toho, co vidíme v textu, e, je to otázka prováděcích pravidel e, k finančnímu nařízení a tady především je třeba odvést tu práci na zjednodušení. Ve finančním nařízení teď Eh, vidíme víceméně uspokojivé věci, které dávají možnost ještě dále je rozvinout v prováděcích pravidlech. Pak je tady další eh, obava našeho výboru a opět vlastně podnět pochází od vědecké obce a to jsou eh, pravidla, která se týkají předfinancování, předběžného financování. Kdykoliv se používají granty, tak vyvolávají určitý zájem. To je teď fiskální zájem, aby se takovýto, takovéto věci zohlednily v textu. Pokud je o samotné granty, je tady jasnější eh, definice toho, co to grant je a to také jde dobrým směrem. Dále je tady definice cen, ceny, které jsou udělovány za vědeckou práci. To je také pozitivní, ale opět eh, se musíme podívat na ty eh, všeobecné nástroje financování vědecké práce, nikoli pouze na udělované ceny. Já jsem ve zprávě navrhnul odkazy na dva texty, což je jedna zpráva, kterou také zpracovávala naše kolegyně paní Carvalho, kde je celá řada velice důležitých doporučení o financování výzkumu a vývoje. A také konečný závěr expertní skupiny o přeskumu sedmého rámcového programu v polovině cesty. To také dává velice dobré podněty, velice zajímavé. Já jsem zmínil, že navrhuji lepší, jasnější metodologii a definice eh, o zejména na téma ehm, rizik, také rozlišení mezi fondy, rozlišení mezi členskými státy, to také navrhuji. A myslím, že bychom mohli chtít od komise, aby během provádění programu když by ten, ta chybovost byla příliš vysoká, aby komise přijala korektivní opatření, například eh, změna v samotném programu nebo změna v tom posouzení. Čili to je tak zhruba v hlavních rysech text, který podle mého názoru jde správným směrem. Otázka pravidel pro využívání evropských fondů, eh, ty, ty, tyto, tato pravidla je třeba zjednodušit, také otázka přijatelné eh, míry chybovosti, to je také eh, tady zajímavé. A ještě některé další zátěže, včetně byrokracie, které existují eh, vůči vědecké obci. To tento text se snaží tomu vyhnout. A pak tady bude ještě další práce, po té, co schválíme tento text, která se bude týkat prováděcích nařízení, která teprve budeme zpracovávat. A tady je důležité, aby vznikl náležitý rámec, podle kterého můžeme do budoucna pokročit před. Děkuji. Ganz Dank, kolega Udi. Děkuji, na řadě kolega Udi. Děkuji vám, pane předsedo. Já děkuji. Kolege Delfín. Děkuji našemu kolegovi za to, jak se se zájmem věnuje tomuto tématu a děkuji také za text, který vypracoval. Finanční nařízení eh, dává možnost přemýšlet o právním základě eh, pro opatření na zjednodušení, po kterém všichni voláme. A já vítám eh, zprávu paní Carvalho o zjednodušení. To si myslím, že řeší do jisté míry problémy, na které narážejí vědecké či mm, další subjekty. A eh, my ještě zvážíme, jaké pozměňovací návrhy zde můžeme předložit, ale především taková drobnost v bodě 77. Komise vysvětluje, jak eh, vymáhá pohledávky. Byly určité problémy s některými subjekty, které si stěžovaly, že když komise po kontrole žádá o vrácení peněz, pak, že je tady diskuse o těch penězích, které se mají vrátit a účetní eh, automaticky požaduje, eh, automaticky vlastně strhává ty dlužné peníze z další eh, například ze sedmého rámcového programu se strhnou peníze, které se někde mají vrátit. Odstavec 77. Já se tedy ptám, zda tedy komise eh, chce eh, aplikovat takovýto postup, to znamená strhávání peněz, které se mají vrátit, aby to prosím toto eh, vymáhání pohledávek probíhalo jen tam, kde je to opravdu, nebo z těch peněz, kde je to opravdu na místě. Další otázka to by člověk potřeboval být eh, právním expertem, což já tedy nejsem. Eh, to je rozlišení otázky, zjednodušení, které považujeme. Eh, bude to ve finančním nařízení, které je globální pro celou Unii, nebo to bude v základních aktech, které provádějí tu či onu politiku. Já se omlouvám, jakožto zpravodaj k Eh, sedmému rámcovému programu, já říkám toho základu, bychom se neměli dotýkat, ale já myslím, že tady asi z hlediska právního základu je třeba mít názor právního experta. Kam, kam uložit právní základ, který potřebujeme, abychom mohli vlastně provést a realizovat zprávu paní Carvalho, to znamená realizovat vůli parlamentu. A dva poslední body Rád bych, aby mi na to odpověděla komise, případně aby reagovali kolegové. Kladu si otázku, zda ve struktuře našeho rozpočtu v článku 40 finančního nařízení, v tom smyslu, jak strukturujeme eh, rozpočet, není na místě eh, provést segmenty eh, na jedné straně investice, na druhé straně další. Už několik let si klademe otázku o fungování investic. Viděli jsme to u dvou projektů, zejména Galileo a ITER. A vidíme, že struktura rozpočtu, eh, který pouze popisuje výdaje a příjmy, se v určité chvíli stává neadekvátní, když chceme účetně eh, Eh, zohlednit eh, investice do velmi velkých projektů, které přesahují pouze roční období, což může ostatně překročit dokonce i celé eh, období finančních perspektiv. Proto já si kladu otázku, nebylo by na místě, aby kromě výdajů a příjmů se to spíše rozložilo mezi fungování či provoz a investice. Já myslím, že jsme ještě dostatečně nediskutovali mezi Kokobu a e, naším výborem. E, bod 29 e, finančního nařízení, tady já si nejsem sám vůbec jist. Myslím, že dnes občané přijmou myšlenku, že tady je přijatelná míra chybovosti, když řekneme, že když jsou tady na jedné straně chyby, rizika chyb, na druhé straně příliš těžkopádné předpisy. Musím najít nějakou vyváženost mezi oběma, ale musíme postupovat opatrně, protože i účetní dvůr eh, si plete přijatelnou míru chybovosti, což je nástroj eh, řízení, a pak na druhé straně auditní pojem míra eh, nebo práh chybovosti. To jsou dva různé pojmy, které mohou vést i k špatným interpretacím v tisku a to by udělalo velkou radost antievropanům, kteří se eh, vždycky radují, když jsme nepřesní v našich vyjádřeních. Já tedy myslím, že musíme používat pojmy přesně. V tom odstavci, tak jak je formulován, to není jasné. Není jasné, jestli jde o počet chyb nebo jestli jde o sumu spojenou s chybami. E, totiž je rozdíl, když máte chybu u 200-300 milionů eur, kde e, se tomu bude věnovat tisk, nebo když máte například třeba 10 až 15 chyb, ale jsou to pouhé drobné chyby, jen proto, že nařízení je příliš složité. A Uh, účetní dvůr podle mého názoru nedostatečně tyto věci kontroluje. Třeba 180 sond, sond ze strany Eh, účetního dvora, když u 180 sond se najde 10 chyb odpovídající velmi malé sumě, pak máte míru chybovosti, která ovšem vypadá jako velmi závažná. Takže v tom odstavci, který se týká eh, chyb, chybovosti, já prosím, abychom k tomu ještě dále diskutovali. Kollegin, nein, Kollege Bütikofer zuerst, Schattenbericht. Pan stínový zpravodaj Bütikofer. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i panu Kalfinovi a budu mít jen několik málo komentářů. Navážu na pana Otyho. Ten koncept přijatelného rizika výskytu chyby nepovažuji za úplně jednoduchý. To, není to prostě úplně jednoznačné. Ještě si stále pamatuji, že v poslední, eh, když jsme diskutovali poslední zprávu účetního dvora, tak jsme došli k tomu, že v oblasti například FP7 došlo již eh, ke značným odchylkám. Netýkalo se to pouze těch 2%, ale někdy ta míra chybovosti dosáhla dokonce 5%. A myslím si, že musíme dbát na jednu věc, abychom tak nependlovali mezi v té v rozpočtové filozofii. Jednak po pádu komise sorté, abychom tam byli přísní a sledovali, takže abychom eh, neběhali od zdi ke zdi, abychom nezacházeli do extrému. Padly různé návrhy, i pan Kalfin Například se to týkalo opravných mechanismů v průběhu uplatňování těchto programů, přesně proto, abychom zabránili tomu, aby ten správný úmysl, což je tedy zajistit eh, flexibilitu a zároveň rovnovážnost, tak aby se nám to nevymklo z rukou. Frau Kollegin Carvalho. Paní kolegyně Carvalho. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, stínovému zpravodaji a zpravodaji za velice dobrou práci. A zpráva pro a zpráva navrhuje 70 doporučení pro zjednodušení systému financování v oblasti výzkumu a inovací. Z těchto 70 doporučení jsme v pracovní skupině identifikovali ty, které mohou být okamžitě aplikované. Jsou zde některé, které nemohou být aplikované okamžitě, vyžadují si změnu finančního eh, nařízení. Eh, to bylo zahrnuto do zprávy pana Odyho, do přeskumu sedmého rámcového programu. A dále jsou zde některé, které si tedy vyloženě vyžadují a eh, přeskum finančního nařízení. Je nutné, aby to bylo zahrnuto eh, do této změny. Pro výzkumníků je nesmírně důležité eh, širší přijetí eh, běžných praktik účtování. Je nutné, aby výzkumníci mohli využívat běžných systémů účtování. Dále je zde seznam závazků týkající se prefinancování, předběžného financování. E, dále za třetí je zde zjednodušení e, mechanismu e, zaznamenávání času v současné době tento mechanismus je nesmírně složitý. Eh, čtvrtý bod už, už zmínil i zpravodaj, je to používání cen. Já si myslím, že musíme tuto věc vyjasnit. Podle mého názoru bychom neměli eh, zobecňovat eh, nebo příliš rozšiřovat využívání cen. A dále snižování potřeby auditů ex post a retroaktivních náprav. Já si myslím, že to je také nesmírně důležité pro eh, výzkumníky. Tato skupina eh, požadavků si skutečně eh, vyžaduje naši pozornost a já se budu těšit na spolupráci s kolegy a jsem zvědavá na to, jestli se tato doporučení budou odrážet také ve zprávě o změně finančního nařízení. Paní Hercog už ten není, už se nehlásí. Všechno potřebné už bylo řečeno. A takže chce ještě hovořit eh, zpravodaj, pan Kalfi na závěr. Možná ještě komise. Nikdo zde není z komise. Takže pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegům, že se podívali na tento dokument, eh, který není snadné číst A souhlasím v podstatě se všemi body, které zde zazněly. E, něco je potřeba vyjasnit. A souhlasím e, také s tím, co řekl pan Audi o odstavci 117. Musíme si skutečně vyjasnit, co je náš koncept přijatelného rizika chyb. Já naprosto souhlasím s to připomínkou, že to může být tak nějak nebezpečné, protože k tomu nemáme Eh, jasnou metodologii. Nicméně ve zodpovědném výboru zpravodaj eh, trvá na tom, abychom zde měli přijatelné riziko chyb. Takže pokud to bude v, té textu, já jsem to navrhl eh, v článku 29, a poté musíme mít jasnou metodologii. Musíme mít metodologii pro to, jak toto riziko je hodnoceno, jaká jsou kritéria a tak dále, protože si myslím, že to není dostatečně jasné. Je zde eh, určitá nejasnost na veřejnosti i v tisku o tom, co je přijatelné riziko chyb. Jsou zde směšovány různé údaje. A pokud to má být použito ve finančním nařízení, potom to musí být naprosto jasně definováno. K tomu, co řekl pan Ody, hovořil o investicích a fungování. Nevím, jestli by to mělo být zahrnuto sem, možná až když eh, budeme hovořit o eh, dalším rámci. Někteří kolegové předložili pozměňovací návrh, eh, že by zde měla být specifická položka pro některé projekty, aby tyto projekty se nesměšovaly se současnými programy. Možná by to eh, mohlo být zahrnuto tedy do finančního nařízení, dobře, ale je to otázka týkající se struktury rozpočtu. Je zde také otázka paní Cavaglio. A některé věci musí být zahrnuty do prováděcích opatření. Já bych byl velice rád, kdybychom některé z těchto doporučení mohli zahrnout už do textu finančního nařízení. Já se těším na vaše konkrétní připomínky, na konkrétní formulace. Myslím, že všichni se v podstatě vybá, vydáváme stejným směrem a to mi skutečně usnadňuje práci. Děkuji. Dobře, tímto mohu ukončit diskuzi a 3. května ve 12 hodin máme lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů a pak to bude tedy vyřízeno. My se dostáváme k bodu číslo 23, tam jde o mandát na trialog o návrhu rozpočtu na rok 2012. Spravodajem je kolega Bytykofr. Jsou to stále titíž, kteří pracují. A kolega Bytykofr má první slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci hovořit o čtyřech bodech. První dva body ty jsou podle mě ty nejdůležitější. Je podle mě velmi důležité, abychom provádění strategie EU 2020 vzali skutečně vážně. A proto ten první odstavec uvádí, jedná se ten můj návrh, to uvádí velmi důrazně, potřebujeme eh, zásadní, podstatné, koordinované přiměřené finanční závazky, tak abychom tyto priority byli schopni realizovat. Paní Hercog, která bohužel není již tady, tak tato, ta se tím jinak eh, zabývá, ale dneska to udělá místo ní a musíme poukázat na to, že ten závazek 2020, pokud nebudeme mít dostatečné finanční prostředky, tak to nebude fungovat. To je zcela zásadní úkol, který je úkolem tohoto výboru, který je příslušný a my to musíme vybojovat. Druhá věc. Je to odstavec 6 v mé zprávě. Musíme dbát na to, aby různé velké projekty případě kalkulace plánu a investic, aby to neskrachovalo. My jsme, dnes, my jsme měli včera diskuzi s panem Sötingerem. podle mě to bylo dobré, pan komisař řekl, že to vidí stejně. Není možné, aby například ITER neustále se dostával do konfliktu, do rozporu eh, s financování eh, výzkumných projektů v oblasti energetiky a byl tedy ve sporu s jinými tématy. To znamená, jsou to dvě věci, které je třeba diskutovat a zcela nezávisle na tom, zda jsme nadšení tedy nebo ne, tak v každém případě bychom neměli připustit, aby velké projekty jako ITER nebo Galileo, to je další projekt, aby tyto velké projekty neustále vykazovaly tu spontánní tendenci a vlastně zasahovali do těch našich eh, rozhodnutých eh, výzkumných eh, priorit. A týká se to také vědy a průmyslu. Nesmí tedy docházet k podkopávání. A to se tedy týká rozpočtu a je zapotřebí znít, zaujmout příslušné kroky. Třetí komentář. To myslím, že nemusím zrovna v tomto výboru opakovat a vysvětlovat. Ty podmínky pro um, IRT musí být zlepšeny a i v případě strategie EU 2020, jestliže máme před očima eh, tyto cíle, tak výzkum a vývoj eh, je důležitý. Myslím, že to tam je příslušně formulováno, zejména ve druhém odstavci. A další věc, kterou chci zdůraznit, to je otázka eh, Small Business Actu a perspektivy. SIP v různých podprogramech, které pod ní spadají, je efektivní ve dvou hlediscích zejména. Má vysokou kvotu prostředků, které se skutečně dostanou k malým a středním podnikům. To je pozitivní kritérium. A za druhé, protože je efektivní také ve správě těch prostředků. Ta efektivita je vysoká. A z toho vyplývá, že ho musíme podpořit, posílit. Bez ohledu na to, jak výzkumný rámec bude, jak se bude nazývat. To znamená, bez ohledu na jméno výzkumného rámce, tak eh, nesmíme zapomenout na pozitivní výsledky Musíme to posílit, podpořit a říkám to výslovně proto, protože vím, že jsou zde také jiní, kteří v tomto parlamentu i v tomto výboru, kteří se vyslovili proto, aby, abychom nebrali programy tak vážně, ale abychom integrovali všechny programy. A podle mě to není zrovna slibná cesta. Programy, které se vykázaly jako efektivní pro malé a střední podniky, tak ty bychom měli zachovat a měli bychom ještě posílit a podpořit. Dalším řečníkem je paní kolegyně Hercog. Děkuji, pane předsedo. Jakožto stínová zpravodajka eh, k panu Bytikoferovi myslím, že je skvělé, jak vážně bere rozpočet. Myslím, že to je klíčově důležité, aby náš výbor seriózně sehrál svou úlohu v této oblasti. Nemůžeme to ponechat pouze finančníkům, finančním expertům, aby plánovali všechno v cílech Evropě 2020. Obecná poznámka trojí. Za prvé, eh, rozpočet 2012 musí podporovat cíle Evropa 2020, to už jsme řekli mnohokrát. A nemůžeme prostě počkat eh, až do roku 2020 a pak říct, a ne, nestihli jsme to, neudělali jsme to, protože jsme na to neměli čas. Takže důležité je, aby rozpočet odpovídal také cílům Evropa 2020. Za druhé, rozpočet 2012 je vlastně eh, taková čekárna nebo eh, lobování pro další finanční perspektivy. A tady musíme říct zcela jasně, eh, co si přejeme do dalších finančních perspektiv. A rozpočet 2012 musí tímto směrem. To je klíčově důležité. Já myslím, že tady souhlasí celý výbor a nejen zpravodaj a stínová zpravodajka. Rozpočet 2012 je vlastně Mm, poslední část dvouletého období před eh, finančními perspektivami. Eh, byly mm, formulovány závazky a nyní musí přijít platby, eh, finance. Jen tak bude důvěryhodná EU. To je všeobecná pozice, ze které musíme vycházet. Spravodaj prakticky všechno uvedl a já musím zdůraznit, že plně souhlasím a plně podporuji to, že žádáme o aktivní úlohu v evropském semestru. Tak se můžeme dostat k tomu, co jsme řekli v předchozím bodě. Musíme být velice sjednoceni. Evropský semestr není pouze finančním pololetím, je to průmyslový semestr a já myslím, že to musíme opravdu používat do budoucna. Tady můžeme souhlasit se spravodajem panem Butikoferem v této věci. Je třeba, aby přišly i platby a další věc, musíme o tom přemýšlet um, a najíděláme s takovými oblastmi jako velké výzkumné projekty, ITER, ale také Galileo a další. Myslím, že musíme tady tlačit, nesmíme se to vzdát. A ještě jedna věc, o tom jsme diskutovali včera, když jsme hovořili o inovační unii. Inovační unie zvětšuje prostor pro inovace, násobí je my se dostáváme k do oblasti služeb, občanské společnosti. Prostě inovaci dostáváme všude. Ale nezvyšujeme ani o halíř rozpočet. To znamená, že peníze, které budou k dispozici pro existující inovační projekty, se sníží. A my musíme myslet na budoucnost, musíme to tlačit trošku vzhůru, jinak eh, peníze na jednotlivé projekty nutně se sníží a to by nám neudělalo radost. Musíme tedy zvýšit peníze u této linky a u několika dalších podobných. To je zhruba vše. Jen jednu věc ještě dodám. Je na čase připravovat pilotní projekty. Myslím, že se díky pilotním projektům eh, toto může projevit do nové etapy, když budeme postupovat jednotně. Buď vytvořit nové, nebo vytvořit několik úplně nových vybavených domů, kde návštěvníci se mohou podívat a přímo si ohmatat tu energetickou účinnost. Je důležité, aby takové domy byly v různých částech Evropy aby návštěvníci z různých eh, eh, oblastí se tam mohli podívat, podívat se na to vybavení, eh, zapnout si světlo, vypnout si světlo. Jen tak můžeme naplnit naše závazky. A ještě jednou děkuji zpravodaji. next. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Abych byl stručný, budu hovořit anglicky. Už na mě nezbylo mnoho, co bych mohl říci, protože plně souhlasím s tím, co řekl zpravodaj a kolegyně Hercog. Zdůraznili body, které jsou důležité pro náš výbor a EPP Evropa 2020, eh, trvalé udržitelná energetika, implementace rámcových programů, implementace Small Business Act a další body. Nicméně bych chtěl doplnit některé věci. Myslím si, že v tomto návrhu stanoviska jsou dobré body. Chtěl bych zmínit některé klíčové termíny informační a komunikační technologie. Strategický plán energetické technologie, o tom jsme hovořili minulý rok a tak dále. Myslím si, že je třeba zmiňovat tyto klíčové termíny. Pokud na ně zapomeneme, vyšleme negativní signál, protože by si ostatní mohli myslet, že tyto věci už nejsou tak důležité. Takže já bych chtěl eh, předložit pozměňovací návrhy a tato chybějící témata do stanoviska opět začlenit. Až přijdou konkrétní čísla, budeme hovořit o konkrétních číslech. A na závěr ještě k tomu článku 6 stanoviska. Myslím si, že o tom budeme ještě dále hovořit. Budeme hovořit o konkrétních číslech, až je budeme mít k dispozici. Nicméně, z jiného úhlu pohledu bych chtěl doplnit to, co zde zaznělo. Hovořilo se o těch obrovských projektech, ke kterým by se mělo přistupovat odpovědně, protože to jsou eh, drahé projekty, na které se utrácí hodně peněz. ITER se zde nezmiňuje, zmiňuje se zde pouze Galileo, ale ITER v každém případě máme také na paměti. Na druhé straně, my v Evropě už dlouhou dobu vydáváme hodně peněz. Pokud tyto projekty nebudou úspěšné, přijdeme o všechny ty peníze, které jsme do nich investovali. To znamená, že musíme mít zájem na úspěchu těchto projektů. To je naše odpovědnost. Musíme v budoucnosti velice konkrétně diskutovat eh, o těchto tématech, až budeme mít k dispozici konkrétní čísla, až budeme přesně vědět, Eh, k jakým změnám došlo ve stanovisku komise a rady ve srovnání s minulým rokem a poté budeme moci formulovat náš postoj k těmto tématům. Pokud jde o tu plnou odpovědnost, kterou máme vůči těmto projektům. Mnohokrát děkuji. Eh, děkujeme, kolego Bytykofre. Něco na závěr? Ano, já budu stručný, pane předsedo. Spravodajka hlavní zprávy ve výboru pro rozpočet mi řekla, že je připravena zohlednit body, které my uvádíme. Za druhé, děkuji za připomínky obou kolegů. Paní Hercok, máte pravdu. Tak jak vy jste to udělala minulý rok, Musíme při, uh, připravit PAPP. Eh, já se toho chopím, nicméně doufám, že tento rok se nám podaří vytvořit kratší seznam, aby šance na prosazení projektů byla vyšší, projektů, na kterých se shodneme. A k tomu, co jste řekl vy, pane Zaudágas, a pokud jde o IKT a energetické infrastruktury, dávám vám zapravdu, jsem ale trochu skeptičtější, pokud jde o plán SET. A to proto, že se domnívám, že není možné plán SET financovat eh, se s jeho hypotetickými cíly. Plán SET je financovatelný pouze tehdy, pokud členské státy poskytnou odpovídající prostředky. A před touto realitou bychom neměli zavírat oči nebo bych, neměli bychom vytvářet žádné falešné naděje. Já zde mám um, určitý tady jiný názor, ale jinak vám dávám za pravdu, že uh, do našeho návrhu musíme ještě zahrnout některé uh, klíčové pojmy. Takže 3. května 12 hodin je lhůta pro pozměvací návrhy a tím se dostáváme k bodu 24 pořadu jednání tento týden a to je interinstitucionální dialog o regulačních agenturách. Je to téma, které podle mého názoru je velice významné. Máme zde Charlesa Chichestra, kterého jsme vyslali do pracovní skupiny a požádali jsme ho, aby nám předložil zprávu. Domnívám se, že ta otázka je nesmírně důležitá. Je mi líto, že zde není více kolegů, protože to má velký vliv nejenom na naše práci, ale na práci celého Evropského parlamentu. A já jsem velice vděčný, že Charles se zapojil do této zprávy a že si ho nyní můžeme vyslechnout. Děkuji, jste na řadě. Thank you, Chairman. Well, perhaps we... Děkuji, předsedo. A možná jsme to měli mít jako neveřejná jednání a tak by potom každý chtěl vědět, co se zde řeklo. Já jsem dokázal být nominován do této pracovní skupiny ze strany e, mé politické skupiny. Náš výbor e, má zájem na celé řadě agentur. E, dvě agentury jsou agentury, o které máme velči, velký zájem. Já je to SA NISA. Jenom trochu kontextu. Je to poslední bod na pořadu jednání, pane předsedo, takže já se budu snažit hovořit velmi dlouho, ale až budete mít dost, tak mi to nějak naznačte. Takže kontext. Tento proces byl zahájen před dvěma lety, v březnu 2009. Tři instituce se dohodly, že zahájí meziinstitucionální dialog o regulatorních agenturách s cílem zhodnotit současnou situaci a zjistit um, společné východisko pro to, jak zlepšit práci agentur. Pracovní skupina byla tedy vytvořena a dostala za úkol řešit klíčové otázky, které předložily instituce, včetně role a pozice agentur v institucionálním rámci EU vytváření, struktura a provoz těchto agentur společně s financováním, eh, rozpočtovými otázkami, otázkami dohledu a řízení. Pracovní skupina parlamentu má šest členů. Je tam paní Hauk z SAD a z výboru pro rozpočet, to je předsedkyně, paní Gresle Rovněž z výboru, výboru pro rozpočet a z výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, je z EPP, jak asi víte předsedo, paní Jensen z ALDE, já z ECR, paní Lambert ze Zelených a pan Messerschmidt z EFD. Ačkoliv eh, musím přiznat, že jsme ho, myslím, ještě neviděli na schůzích. Scházíme se v parlamentu v podstatě jedenkrát měsíčně aby jsme eh, zvážili informace, které nám připravují úředníci. A méně často se poté scházíme s ostatními institucemi. Komisař Ševčovič zastupuje komisi. A samozřejmě je tam technická skupina zaměstnanců, kteří odvádějí hodně práce na technické úrovni před schůzemi. Snažíme se tím tématem propracovat. Ehm, máme zde čtyři eh, titulky. Současná situace, kritická analýza, možná řešení a pro identifikované problémy a možné způsoby pro implementaci těchto řešení. Ehm, možná je to trochu optimistické, nevím. Snažíme se podívat na vytváření agentur, na sídla agentur, eh, hostitelské země, správní rady, ředitele, administrativní podporu. Eh, Mohl bych hovořit o detailech. Nicméně eh, se snažíme zjistit, zda je dobré mít nějaký společný přístup, protože tyto agentury v průběhu let rostly, spíše takovým způsobem ad hoc. A členské státy je vnímají různým způsobem. To jsem si uvědomil, když jsem byl zpravodajem tohoto výboru pro Enisu. Členské státy až do nedávna si rezolutně vyhrazovali právo určit, kde by agentury měly mít sídlo. To bylo ale nakonec porušeno v kontextu finančních orgánů, kde parlament také rozhodoval. A já v kontextu této pracovní skupiny tlačím na to, aby parlament mohl více zasahovat do procesu rozhodování, kde budou mít agentury sídlo. Já jsem navrhl radě, že by se mohly vyhnout problémům, které se objevily v souvislosti s některými agenturami. Já jsem pracovní skupině, zároveň jsem zpravodajem Enisy. Enisa se čas od času objevuje jako agentura, která si vyžaduje určitou pozornost, protože zde jsou problémy s jejím sídlem. Takže za prvé k vytvoření agentur. Hovořilo se o tom, zda by měla být společná kritéria pro to, jak vytvořit agenturu. Snažili jsme se vytvořit takováto společná kritéria, snažili jsme se stanovit, jaký by měl být eh, nejlepší přístup pro eh, volbu dočasného ředitele. Podpořili jsme návrh komise, že by za to měla být odpovědná do té doby, než eh, celá ta agentura začne řádně fungovat než začne fungovat celý ten proces pro jmenování ředitele. Rada, to nás nepřekvapuje, se domnívá, že eh, by o tom neměla rozhodovat komise. Pokud jde o sídlo agentur a hostitelské země, to je pravděpodobně nejobtížnější a nejcitlivější aspekt celého jednání. Členské státy sami rozhodují, kde by agentura měla být umístěna. Je zde eh, určitý ehm, element justritur. Eh, je zde takový boj, eh, kdo dostane kterou agenturu. Jeden členský stát má tři agentury, což je hodně. A mezi hostitelskou zemí a agenturou by měla existovat dohoda o tom, eh, jaká zařízení nebo jaké možnosti hostitelská země poskytne agentuře. To může vést k určitým problémům. V současné době se hovoří o tom, zda by zde měla být nějaká společná kritéria, nějaké společné požadavky, co by hostitelská země měla poskytovat. A jak jsem říkal, probíhají diskuse o tom, kdo by měl být zapojen do rozhodování o tom, kde bude agentura sídlit. S tím souvisí celá řada problémů. Pokud chcete eh, přilákat eh, eh, zaměstnance do vzdálených oblastí Evropské unie, musíte mít na paměti jejich potřeby protože jejich potřeby nezahrnují pouze slušný plat. Tyto agentury mají strukturu, mají eh, řídící radu. Eh, hovoří se o tom, jak velké by tyto rady měly být, jak by měly být jejich členové vybíráni a jakou roli by zde měla hrát komise, jakou roli by měla hrát v aktivitách těchto rad. A, a je otázka, zda by komise měla mít právo vetovat rozhodnutí řídících správních rad agentur. Diskuse nadále probíhají. Některé agentury mají správní rady a e, technické expertní výbory e, a tyto orgány jsou někdy velké, také vůči také s ohledem na velikost dané agentury. Pokud jde o jmenování ředitele agentur, ředitel má důležitou roli je určitým propojovacím elementem mezi eh, práci agentury, eh, správní radou, parlamentem a členskými státy. A eh, je zde otázka týkající se výběru ředitele. Doposud byli ředitelé jmenováni. Úspěšný kandidát poté přijde do odpovědného výboru na výměnu názorů. Nicméně my chceme, aby parlament byl více zapojen do tohoto procesu a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Nicméně, já si myslím, že si rada musí uvědomit, že parlament po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost má důležitou roli. Je určitým záchranným bezpečnostním mechanismem v institucionálním rámci. A parlament může pomoci radě, aby se vyhnula problémům. To je tedy jmenování ředitele. Nyní nás eh, čeká celá řada schůzek, eh, kde budeme diskutovat a budeme se snažit předložit závěry. Ještě se nám to nepodařilo. Práce v současné době probíhá. Nicméně já doufám, že na podzim nalezneme nějaká řešení, předložíme je a potom budou moci být schválena. Problém je ovšem, že i když budeme úspěšní při stanovování společných kritérií pro budoucnost, už nyní máme 32 agentur, nejrůznějších agentur, a měnit věci retroaktivně, to je určitá výzva. Je to obtížné nebo možná dokonce nemožné, pokud vůbec něco může být nemožné ale uvidíme, jestli eh, se ty věci budou tady aplikovat retroaktivně. A takže to byl popis současné situace, pane předsedo. A já se těším na otázky a těším se na dialog s těmi odvážnými kolegy, kteří zůstali až do teď, aby si vyslechli tento bod na pořadu jednání. Srdečně děkuji za informace a za um, doporučení a sekretariát nám řekl, že možná, že by si nám mohl pomoci a dát seznam eh, agentur, které existují, kde je jejich sídlo, kolik finančních prostředků má agentura dispozice a kolik má des personálu. Nemusíme samozřejmě vědět všechny podrobnosti, ale takovýto seznam by mohl být velmi zajímavý. Já předpokládám, že velmi rychle eh, zakládáme novou agenturu, ale otázka vlastně, kam to směřuje a jak to vypadá s našimi finančními prostředky. A také otázka, je to vůbec vše efektivní, co tam probíhá. Tak to jsou důležité otázky, které je třeba si objasnit. Jaká je tedy demokratická kontrola, jaký je hlavní úkol této agentury, co to stojí a je to vlastně pouze jediná možná cesta, jediné možné řešení, nebo to můžeme vyřešit jiným způsobem. A velice si také cením tvého hodnocení a souhlasím s ním. Myslím, že mezičase došlo k určitému automatismu, který není vždy eh, blízko realitě. A sami jsme si všimli, ty si na to poukázal, byl to pouze příklad eh, v případě Enisy, ale když dojde ke zcela konkrétní diskuzi na konkrétním místě, tak ten rozhovor se často stává velmi emocionálním a obtížným. A proto bych byl velmi vděčný, kdyby eh, si nám takto pomohl. Mě by zajímalo také, kdybychom si mohli vyslechnout, kdy můžeme počítat se skutečnými eh, výsledky. Máme nějaký časový plán, abychom mohli říci, tehdy a tehdy bychom měli tedy rozhodnout. Udělat tu s tou čáru a rozhodnout. To by bylo zajímavé pro mě osobně. Pokud mají kolegové také otázky, tak samozřejmě jste srdečně zváni, abyste je položili. Pokud ne, tak eh, prosím, můžeš odpovědět tuto moji otázku. Uh, um, Pane předsedo, já myslím, že cílem je dokončit um, naše práci do konce tohoto roku 2011. A plánuje se, že budou další schůzky ještě i během léta, podzimu, jak eh, trojstrané, tak i interní. Jak víte, jedna věc je si něco přát, druhá věc je to dokázat, ale aspoň takový záměr máme. Děkuji. Gut, dann bedanke ich mich herzlich. Dobře, takže všem děkuji, nikdo další se slova nehlásí. Můžeme tedy uzavřít i tento bod našeho programu. Já ještě všem děkuji a připomínám kolegům, že se chceme ještě 7.30 mm, setkat. Je to krátké setkání. A dosavadní eh, šéf eh, sekretariátu nás opustí, takže se s ním chceme rozloučit. Bylo to náhlé rozhodnutí a myslím si, že by bylo dobré, aby tam bylo aspoň několik kolegů a proto tedy mám prozbu na ty, kteří jste tady, abyste neutekli a možná někteří, kteří tady nejsou, tak aby se vrátili. Děkuji. A ještě se hlásí o slovo. Já jsem si jen chtěla věřit, <clears throat> že <clears throat> tato věc bude mimo, mimo tento sál, před sálem. For, ano, bylo to před sálem.